Uh, good morning, colleagues. Um, we begin on uh, point one of the agenda. Uh, začneme uh, bodem jedna na pořadu jednání. Máme tady nějaké změny. Bod 8. Bude uh, projednání pozměňovacích návrhů k uh, Fondu vnitřní bezpečnosti. Eh, bylo to zpravodajkou paní Holmajer a bude to odloženo 24. Eh, ledna. Máme nový bod 8 a to je projednání pozměňovacích návrhů ke eh, vytvoření Evropské sítě styčních důstojníků pro migraci. Paní zpravodajka Kienge. A to projednáme dnes dopoledne. Bod 25, hlasování o návrhu stanoviska a vytvoření pro, tedy Fondu pro přestupní pomoc byl odložen 23. ledna a bod 30 rozhodnutí o vstupu k meziinstitucionálním vyjednáváním a vyjednávacímu týmu o marketingu prekurzoru proběhne po bodu 23. Nebudete-li mít námitky k tomuto, tak je takto přijatý program přijat. Schválení pořadu ze 31. října a z listopadu také, také schváleno, nemáte-li jazykový profil. Um, máme tlumočení eh, do všeho, kromě danštiny, chorvačtiny a um, gelštiny. Máme celou uh, řadu uh, uh, oznámení. Já se omlouvám, ale pomučím vás eh, spoustou eh, obvyklých aktů přenesených, eh, přenesené pravomoci a prováděcích akců. Očividně to musím udělat. Takže prováděcí relegované akce, takže implementing. 9. ledna parlament dostal Eh, v návrh eh, prováděcího rozhodnutí, eh, kterým se stanoví mm, podrobnosti používání otisku prstů a obrazu tváří. Ten základní akt 2017-2226 ze 30. listopadu 2016, kterým se vytváří EES, Eh, k registraci eh, datu o vstupu a výstupu a omezení eh, vstupu příslušníků třetích zemí, kteří překračují vnější hranice členského státu a určují podmínky pro vstup do EES pro účely vymáhání zákona a upravuje se tím umluva 767 2008. Všechno bylo vám vysvětleno v našem biltenu z 11. Eh, ledna a námitky můžete podat do 23. ledna. 8. Eh, ledna parlament dostal eh, prováděcí rozhodnutí komise za prvé k ETIASu Mm, podle článku 73.3b eh, nařízení 2018-1240 a potom ke specifikaci technických eh, řešení k propojení ústředních eh, připojených bodů systému ETIAS a k řešení o usnadnění <clears throat> hmm sběru dat členskými státy a Europolem pro účel statistik podle nařízení 2018-1240. Ten základní akt 2018-1240 z 12. Eh, září, kterým se vytváří eh, Evropský eh, Eh, systém ETIAS a upravují se nařízení 1070 2011, 515, 2014, 2016, 399, 2016, 1624 a 2017 2226 přijetí těchto prováděcích aktů eh, bude eh, komunikováno prostřednictvím eh, ten z 11. ledna mm, všem mm, členům LIBE a pokud chcete namítat, tak do 22. ledna. Potom 9. ledna 2019 parlament obdržel revidovaný v nařízení k prováděcímu rozhodnutí komise o řádné ochraně osobních dat v Japonsku základní akt se týká řádné ochraně osobních eh, dat v Japonsku. Eh, přijetí eh, těchto prováděcích aktů bude sděleno v Británu z 11. ledna a, a opět námitky můžete učinit do 23. ledna v poledne. Takže teď se dostáváme k hlavnímu věcnému bodu dnes dopoledne. A s radostí zde vítám Simona Mordua, zástupce generálního ředitele z DG Home. Vítejte, Simone. Asi si budete pamatovat, kolegová, 10. prosince náš výbor souhlasil s eh, dohodou uzavřenou Albánií. To byla první dohoda svého typu. Pamatujete-li si, mm, Simon tady byl 1. Eh, února minulého roku, <clears throat> aby nám podal eh, zprávu aktuální vývoj a dnes se tady dozvíme o výsledku ostatních vyjednávání. Dostali jste, mm, nebo dostali jsme dvoustránkové sdělení komise k tomuto a Simon Mordew eh, nám teď eh, <clears throat> k tomuto učiní eh, prezentaci. Simon tedy má prezentaci a potom dáme slovo stínovým zpravodajům. Simone, máš slovo. Já děkuji a přeji vám všem dobré dopoledne. Myslím si, že to bude rok a přeji šťastný nový rok, který bude jistě náročný. Mm. Jenom se vrátím ke kontextu. Proč tohle vlastně děláme? Jedna z věcí, eh, kterých jsme byli eh, svědky v polovině migrační krize 2015 a 16, bylo, že západobalkační partneři a přátelé byli pod eh, značným migračním tlakem a, a západ-balkánským koridorem byl hlavní cestou ke vstupu do Evropské unie. Tehdy Evropská agentura pro ochranu pobřeží a hranic, tehdejší Frontex, neměl žádný právní mandát nasazovat lidi ve třetích zemích a to byl poměrně zásadní dostatek. Proto jsme jako komise v roce 2015 navrhli posílení mandátu této agentury o možnost provádět společné operace na území třetích zemí podle eh, samozřejmě eh, za podmínky eh, souhlasu té třetí země. To je kontext toho, co děláme, jak říká pan předseda. Původně jsme požádali radu o zahájení vyjednávání Iřia se Srbskem a potom s bývalou Jugoslavskou republikou Makedonii a následně ve druhé vlně s Albánií Černou horou a Bosnou a Hercegovinou. Jak víte eh, z vlastních debat, ta eh, debata z eh, mm, Makedonii a Albánii proběhla poměrně rychle a dobrá zpráva, <clears throat> kterou dnes přináším, je, že vyjednávání o všech těch dohodách se všemi balkánskými zeměmi dopadlo velmi dobře. Takže já jsem vám to chtěl původně schrnu eh, Srbsko a Černou horu, <clears throat> Bosnou a Hercegovinou. My jsme přijeli dvoustránkovou, eh, dvoustránkovou eh, takový přehled a samozřejmě plné texty vám pošleme řádnou cestou k přeskumu. U Srbska to bylo poměrně dlouhé vyjednávání. <clears throat> Tam to trvalo docela dlouho. Dosáhli jsme dohody na konci září a ta eh, dohoda je teď parafována a komise přijala před Vánoci návrh na eh, rozhodnutí rady ke eh, povolení podpisu a uzavření této dohody a další krok bude po té, co rada přijme toto rozhodnutí a to mělo být na konci ledna. Ta dohoda bude tedy podepsána. Hmm, na základě dřívějších dohod. Eh, už jsem vám říkal, že jsme měli velké problémy se Srbskem ze dvou věcech. Za prvé klasický problém, jak označovat Kosovo, kde eh, prostor pro představivost je poměrně omezený a potom eh, standardní doložka, která se týká usnesení 1244 1999 a stanoviska o, o tedy valného shromáždění OSN a potom ECJ. Srbsko nedostalo původně imunitu, ale potom po přetahování Srbsko uznalo eh, kompromis, který jsme nalezli se všemi dalšími zeměmi a sice funkční imunitu. To znamená, že eh, ti zaměstnanci eh, jsou chráněni, pokud se pokud dojde k problému a, a, a při výkonu služební povinnosti a mimo výkon a, služby a, je to na povolení ředitele. To ovšem neznamená, ale neznamená eh, to, že ten člověk by byl vyňat eh, z trestního eh, stíhání, pokud se to děje v průběhu služby. To je do toho, hm, to může být stíhán ve své vlastní zemi. Pokud jde o černou horu, tam to bylo mnohem snažší. Dohody byly dokončeny za jedno kolo našim černovským přátelům trvalo chvilku to potvrdit na politické úrovni, nicméně text je stabilní a teď se bude parafovat text této dohody je velice blízký tomu hm, té modelové eh, dohodě o postavení, to znamená zeměpisné eh, hm, omezení, eh, úkoly, imunity. <clears throat> Jsou minimální změny. Jediná posledná změna, která byla velice důležitá pro Černohorce, byla, že chtěli ujištění, že pokud nějaký akt nebyl vykonáván eh, v rámci úředních eh, povinností, tak EBCG je 18, když eh, se nepředpokládalo <clears throat> žádný problém z jejich strany. Bude tedy podávat svědectví před Černohorským soudem, což my si mysleli, že je hm, důležitá hm, věc, jak jsme to uvolili. Makedonie před 20 lety byla svědkem eh, tragického úmrtí jednoho ze svých občanů s eh, eh, rukou vojáka NATO, který byl potom rychle odvezen a, a potom a obě strany a tedy, a se tedy mají zdržet a toho aktivního odvozu. Ehm, to jsme dali do deklarace, přesvědčili jsme ženské státy, eh, že je to takhle v pořádku. A udělali jsme eh, tedy stejnou, stejnou pravomoc eh, Černé hory, která viděla, jak jednáme s Makedonií a nás tohle zajímalo. S Bosnou a Hercegovinou tam jsme ta vyjednávání ukončili také před Vánoci a teď eh, máme podepsat ten text. Ten hlavní problém, eh, kterému jsme čelili s Bosnou, byl, že oni chtěli eh, rozšířit tu zeměpisnou působnost, protože ta Evropská agentura nebo to nařízení o Frontexu nás omezuje na hranice třetí země s Evropskou unii, ale Bosna chce, aby to bylo rozšířeno na její hranice s Černou horou a Srbskem. To není v tuto chvíli možné právně. Ale v té eh, revizi nařízení eh, předložené v září eh, to už je, ale zatím to prostě není přípustné. Takže tady hovoříme o obecné podpoře mm, jiným způsobem než mm, nasazení týmu s exekutivní pravomocemi. Jedna z věcí, eh, která byla poměrně eh, tvrdá z Bosněny, bylo, že oni chtějí eh, stanovit velice přesnou lohutu pro rozhodnutí výkonným ředitelem o tom, jestli něco bylo vykonáno v rámci ve službě. Mm, to jsme nesouhlasili, protože někdy je třeba zvažovat důkazy. A tady ty důkazy prostě vedly k tomu, že jsme se rozhodli že eh, generální <clears throat> ředitel pro, um, provede rozhodnutí hm, rychle nebo urychleně, ale bez žádné uh, umělé lhůty, eh, která by nebyla patřičná a vzhledem k tomu uh, k potřebě uh, důkladného zvážení důkazů. U Bosny, a o tom jsme se také bavili posledně, jsme zachovali horizontální přístup u um, hlavních článků té modelové um, dohody. Čili takhle na tom jsme a rád vám odpovím na jakékoliv eh, dotazy eh, ohledně eh, formalizace podpisu. Um, Děkuji, mne za tuto podrobnou zprávu. Bohužel nikdo ze stínových zpravodajů tady není. Tak jsem se chtěl zeptat, zda někdo jiný Birgit Cipel a Judith z Argentiny, takže Birgit. Děkuji, děkuji za tento přehled. Vy už jste ve své prezentaci indikoval, že někdy se vrací některé otázky znovu a znovu. Hmm, situace na každé hranici, v eh, každé zemi je jiná. Proto se chci vrátit ke dvou otázkám. Jedna z nich je, že Evropské pohraniční stráž bude fungovat podle instrukcí pohraniční stráže té třetí země. Otázka je, co se stane, pokud instrukce na konkrétní, konkrétním krokům jsou proti evropským pravidlům. Co se stane? A druhá otázka. Eh, stížnosti, mechanismus stížnosti migra- znají migranti na hranici svá práva, znají jejich mechanismus stížnosti a lze je nějak informovat? Pokud to z nějakého důvodu není možné, je možné, aby třetí strana občanské organizace měly přístup k těm situacím, aby mohl proběhnout mechanismus stížností, pokud by se něco stalo eh, se základními právy. Judith? Děkuji. Moje skepse mm, k tomu je, aby evropské pohraniční straž operovala ve třetích zemích, je známa. Já se chci věnovat dvou problémům. Když jsme byli v Bulharsku na turecké hranici, a byla tam tedy mise Frontexu, tak jsem si všimla, že prom probíhala úzká spolupráce mezi evropskou stranou, tedy bulharskými, a e, tureckou stranou. Evropská strana byla dobře vybavená, měli e, díle pro noční vidění a podobně. A turecké straně, když se, e, tedy když se blížily skupiny lidí ke, eh, k tomu hraničnímu plotu a nebyli vlastně na silnici, což bylo dost děsivé, protože jste nevěděli, zda někdo hledal bezpečí před nějakou situací v Turecku. Já jsem se ptala, rozlišujete, zda to jsou Turci nebo jiní, uh, jiná národnost, eh, třeba zda to nejsou Turci utíkající z Turecka, to nikdo na kilometrovou vzdálenost nepozná. Takže to byla spolupráce až příliš úzká. Ale tady bude spolupráce s evropskými s pohraniční stráži na obou stranách hranice, což já si myslím, tu, e, tu spolupráci ještě usnadňuje, což zní zajímavě, ale jak zajistíme, že lidé, kteří utíkají ze země, vlastně nebudou zastaveni protože tam probíhá dobrá spolupráce mezi našimi vlastními pohraničníci. Můžete tedy uh, se vyjádřit k této žádosti Bosny a Hercegoviny, kteří navrhli, že by chtějí podporu uh, při kontrole hranice, myslím, Srbsko-Montenegro? Mm, um, ehm, já jsem slyšela vaše pozitivní odpověď na to, což by znamenalo, že bychom pokud bychom šli touto cestou, tak bychom vlastně sehráli nějakou roli kterou hrajeme, jsme hráli v 90. letech a začátkem 20. století, což nijak nesouviselo eh, s pohraniční, mm, eh, jak si s eh, migrací, ale s konflikty na Balkáně. Nejsem si jistá, zda bych si přála, abychom znovu hráli tuto roli mezi státy na Balkáně. Eh, proč si myslíte, že by mě, si toto přáli a proč jste na to reagovali pozitivně? Ne tedy, že za to uděláme, ale za to je možnost do budoucna. Děkuji, Judith. Někdo jiný? Simon eh, odpoví. Eh, děkuji. Já bych tedy začal tím, na co se ptala paní Sipl. Eh, jak zajistíme eh, ochranu základních práv. Myslím, že se na to můžeme podívat z několika úhlů. Jednak jste se ptali, co by se stalo, by, pokud by člen týmu dostal instrukce eh, rozhodujícího orgánu v zemi, kde je nasazen. A ano, oni jednají podle těchto mm, rozkazů. Um, tím, že tady jsou potenciálně porušována základní práva. Pak, je tady, eh, pak jsou tady specifická ustanovení v těch dohodách, které říkají, že členové týmu jsou mm, povinni plně respektovat základní hodnoty a svobody. Eh, dále ta dohoda, která jakási zastřešovací dohoda, umožňuje teoretickou možnosti nasazení, ale v podstatě se to z toho stává operační akční plán jednáním o operačním učním plánu. Jednou z požadavků bude, že to musí ehm, stanovit přesná pokyny, jak respektovat základní práva, včetně ochrany osobních dob. Takže to je vlastně zabudováno jak do té dohody o statusu, tak do těch ustanovení operačních plánů. Další případ je, že opakovaně jsme tedy svědky partnerské země, která porušuje základní práva, principy ochrany dat, eh, když se to stalo trendem, tak je tam možnost, aby výkonný ředitel agentury pozastavil nebo ukončil ty kroky, ty akce v případě, že dochází k těmto opakovaným dálostem. Pak jste se ptali na mechanismus stížností. To je obtížné říci, zda každý migrant, který se zoufale snaží um, překročit hranici, zná mechanismus stížností, ale mohu říci ano. Ty dohody obou stranám ukládají povinnost ehm, mít mechanismus stížností. V případě západního Balkánu, myslím, že ve většině případů, to pravděpodobně bude národní ombudsman nebo ekvivalentní instituce, která je zřízena pro agenturu samotnou. To znamená, pokud eh, eh, ten zaměstnanec EU eh, něco poruší, tak existuje mechanismus, který by řešil stížnost na toto. Máme také tam uh, úředníka pro základní práva sehrává konzultativní roli, což asi již víte. Teď se dostávám k otázce paní Argentíny. Situace na bulharsko-turecké hranici je trošku jiná. Eh, zaměstnanci té agentury, kteří tam jsou nasazeni, nemají exekutivní pravomoce, že spolupráce, která existuje, je mezi tedy bulharskými a tureckými mm, eh, pobřež, pohraničníky. Ehm, neděláme tedy vlastní management. Máme ty strany, se kterými mm, uzavíráme ty dohody, musí respektovat základní práva, například bychom neuzavřeli dohodu se třetí zemí, kde máme vel, vážné obavy o tom, jak respektují mm, některá základní práva. Bosna. Když se na to podíváme z jejich hlediska, tak říkají, ano, my tady máme značný tlak na hranicích, především s Chorvatskem, kde se migranti snaží dostat do EU. Ale stejně jako Bosna, máme také tlaky na našich hranicích se Srbskem, kde se lidé snaží projít Srbskem do Bosny s tím, že pak půjdou dál do EU. Bosna řekla, že by si přáli možnost také nasadit evropské pohraničníky s výkonnými pravomocemi na svých externích hranicích, které nejsou z EU tedy, protože to je součástí přístupu, který by jim umožnil lépe kontrolovat své hranice a byl by to holistický přístup k řízení hranic. Právní zákaz toto, základ toto nyní neumožňuje, ale ty změny, které proběhly v září, navrhujeme že za určitých přesně popsaných okolností, kde máme stanoveny garance o úrovni základních hodnot respektování lidských práv ve třetích zemích, tak by to bylo možné eh, jednat o nasazení eh, na hranici třetí země, ale v současnosti to tam není. Já sám tedy chápu Bosňany, proč o to žádají, protože z jejich hlediska je to ještě větší výzva než její hranice s Evropskou unii. Ještě někdo? Nějaká doplňovací otázka? Můžete ještě vysvětlit, proč by bylo zajímavé pro Evropskou unii eh, toto dělat? Protože podle mého chápání my vlastně naše hranici posunujeme dál se třetí zemí. To záleží, jak se díváme na účely této dohody. Pokud to vnímáme jako účelem je utěsnit hranice Evropy, pak by mělo smysl je dát na hranici Bosny a Chorvatska. Pokud ale chceme, aby to byla mm, dohoda, která má podpořit partneři, kteří čelí, spol, partneři čelí společným eh, výzvám při vzájemném respektu a nemáme Eh, přístup jenom background neighbor, tak pak bychom měli být citliví vůči, vstřícní vůči takovýmto požadavkům. Eh, takže toto je velice taková bojovná diskuse s komisí a děkuji eh, Simonovi a Judith. A děkuji za tuto komplexní prezentaci. Birgit Judy, děkuji za otázky. Vážení kolegové, zbývající um, tři dohody eh, se budou týkat um, eh, Srbska, Bosny a budou tedy ty dohody rozděleny na příští schůzi koordinátorů, takže děkuji. Další prezentace bude taková mírnější. Colleagues, we can move to point five now, which is the... Můžeme přejít bodu 5, což je ten azylový migrační fond. 12. června připomínám, že komise zveřejnila návrh nařízení, kterým se zavádí tento azylový migrační fond. Je to jeden ze sektorových programů, který byl předložen v rámci eh, víceletého finančního rámce. Naší zpravodajkou je Miriam Daly která předložila návrh 27. listopadu zde ve výboru a deadline byl 11. prosince. Máme zde mm, článek 141, ke kterému byly mm, předloženy různé pozměňovací návrhy i já, takže asi 546 celkem jich bylo, ne 41. Jich stejně hodně, každopádně. A takže Miriam, kdybyste nám mohla Eh, mm, představit tyto pozměňovací návrhy a poté bude stručná rozprava. Děkuji. Děkuji. Eh, dobré dopoledne, děkuji kolegové. Eh, takže vlastně dnes zdůrazňujeme význam eh, aktivních kroků, pokud jde o zákon o migraci a eh, dnešní debata o pozměňovacích návrzích, za což děkuji všem stínovým zpravodajům, že mají takový zájem, tak v podstatě to je velice aktuální debata, protože včera vlastně zrovna eh, Malta přijala eh, několik osob, které odmítl jiný členský stát a před pár dny eh, stejná země, tedy Malta, uvítala další skupinou 249 eh, osob. To byl jenom jeden případ. Všichni hm, známe spoustu dalších případů, ke kterým došlo v průběhu roku 2018. A určitě to nebude naposledy. Tato situace nebo tyto situace pouze zdůrazňují jaký rozdíl existuje mezi těmi členskými státy, které eh, se angažují a těmi, které eh, se otáčí zády k solidaritě. Jako navrhovatelka tohoto fondu, tak já cítím povinnost eh, zde reagovat na tyto akce a je to naše odpovědnost, naše povinnost, tedy Evropského parlamentu, abychom tlačili na členské státy, aby dělali více, aby jednali, aby vykazovali solidaritu nejenom slovy, ale skutečnými kroky. A dnes bychom měli diskutovat, jak tedy eh, řídit, jak tedy zpravovat těch více než 10 milionů euro. Takže tady nejde jenom o peníze, ale jde o politiku. Takže řešení která jsme eh, se snažili nalézt ve Středomoří, tak to jsou řešení, ale která nezdílí celá Evropská unie. Jsou to ad hoc řešení členských států, což mě přivádí k principu solidarity. Je to princip, který je zakotven v článku 8 smlouvy o fungování EU. A zde se zakotvuje princip solidarity a sdílení odpovědnosti, včetně finančních dopadů mezi členskými státy, které je třeba sdílet také. V návrhu hovořím o článku 80, což je mm, právní základ fondu a zde mm, vypadá, že zde existuje konsensus, jak poněvadž e, další stínoví zpravodajové předložili podobné pozměňovací návrhy, což je pozitivní krok vpřed a doufám, že parlament bude schopen zachovat tento postoj i při jednání s radou. Za druhé, ty hm, zde máme eh, sice většinovou podporu, ale pořád eh, hlavním cílem je integrace. Máme několik politických frakcí, které předložily pozměňovací návrhy, které jsou s tímto v souladu. Ano, my eh, pokud jde o název, tak zde musíme reflektovat to, co řekl již výbor Libe v minulosti ve svém Eh, předchozím eh, návrhu. Zde eh, se navrhuje zachovat stávající název, tedy Azylový a migrační fond. Za třetí. A to je jedna z nejkomplikovanějších záležitostí, která podle mě ještě si za, zaslouží další úvahu, a mm, protože se to týká zapojení třetích zemí do fondu. Byla předložena řada pozměňovacích návrhů, které pokrývají celé spektrum různých možných užití čerpání tohoto fondu, je třeba zajistit, že fond především se bude používat pro aktivity v rámci EU, ale také umožní určitou flexibilitu, tak aby se zde kryly i výdaje třetích zemí, za předpokladu, že tyto výdaje eh, budou jasně definovány. A potom princip partnerství, což je další prvek Eh, který zmiňují i další politické frakce, stejně jako já jsem navrhla. Já se budu těšit na další debaty spolu se stínovým zpravodaji, tak abychom našli správné znění. Pát, pátý bod také je zde celá řada pozměňovacích návrhů, které se člíkají článku 8 navrhované nařízení a konkrétně rozpočtu. Některé frakce by chtěly diskutovat o rozdělování prostředků mezi národními programy a tematickými nástroji. V návrhu zprávy já si nemyslím, že je nutné změnit návrh komise, jak distribuovat tento fond, ale samozřejmě ráda si vyslechnu stínové zpravodaje a jejich důvody. A na druhé straně jedna z hlavních změn, a zde, kterou já jsem přednesla, je eh, minimální procento pro některé cíle, minimální limit pro některé cíle fondu. To podpořili některé frakce, ne ale všechny. A to bude důležitá oblast pro kompromisy. Ale určitě musíme nalézt kompromis, pokud jde o minimální fixní alokace pro regionální, lokální orgány mm, Eh, pro jejich integrační aktivity, protože zde jsme mm, v tomto ohledu máme celou řadu různých návrhů. Také je zde konvergence, pokud jde o lepší transparentnost, monitoring, vyhodnocování a reporting. A v tomto ohledu Máme celou řadu pozměňovacích návrhů o implementaci fondu, kde eh, mm, se hovoří, že je třeba, aby eh, po eh, průběžné revizi, aby se i aby členské státy akceptovaly určité minimální realokace a já tedy mm, Ehm, bych chtěla ehm, pracovat tedy s těmito všemi pozměňovacími návrhy a vypracovat celou řadu kompromisů, které doufám všichni podpoříte a v příštích dnech a týdnech budeme tvrdě vyjednávat a samozřejmě víme, že to bude k téma, které je dost konfliktní s radou. Závěrem chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za tvrdou práci, za skutečný zájem a angažovanost a budu se těšit na příští schůzi, která proběhne příští týden ve Štrasburku a do té doby doufejme, že se dohodneme na některých kompromisech. Děkuji. Dobře vynikající prezentace. Děkuji, Miriam. A stínový zpravodajové nyní za EPP pan Lenars. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat paní Dali za její práci, kterou do posud provedla a já Děkuji za eh, to, jak eh, do posud eh, přistupovala k jednání inkluzivně a příští týden začneme vlastně s hledáním kompromisu na první schůzi stínových a budu se těšit na tyto kompromisy. Také chci poděkovat všem kolegům za 700 eh, pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, to, což ukazuje naši angažovanost, ale i jaký význam tato agenda má. Souhlasím se spravodajkou, jak jsem řekl již minulé, a to, že efektivní solidarita mezi členskými státy je významnou součástí migrační problematiky, kterou teď řešíme a kvituji s potěšením, že naše postoje, e, to znamená sdílení odpovědnosti a solidarity, je to, co sdílí i ostatní politické frakce. Také i souhlasíme se spravodajkou, pokud je o znění, formulace, se kterými pracuje, když hovoří o podpoře legální migrace podle sociálních a ekonomických potřeb členských států. Já myslím, že to je nejlepší cesta, jak zajistit, že eh, eh, to bude mít pozitivní dopady eh, v členských státech název fondu Mm, řada kolegů chtěla změnu názvu. Já jsem za EPP navrhl, abychom tam doplnili slovo returns, návraty, návraty, aby to také figurovalo v názvu fondu. Protože návraty, to je důležitá součást, i když nejméně rozvinutá část naší migrační a azylové politiky v EU a mm, to je i e, reflektováno v řadě pozměňovacích návrhů a já vím, že to je problematické pro některé frakce toto uvést v názvu, takže souhlasím se spravodajkou. Já myslím, že jsme e, předložili dobrý kompromis a to je přejmenovat fond na Měnový fond pro implementaci e, návratu, integrace, azylu a migrace Mm, takže mm, Miriam Fund, to bude zkratkou, já myslím, že s tím zpravodajka bude souhlasit s tímto názvem Miriam Fund. A teď stručně k některým zemím. Ano, chceme mít striktní regulaci financování, které poplyne do třetích zemí. Souhlasím, takže mm, samozřejmě nelze úplně vyloučit e, třetí země, nebo to omezit pouze na sousední země, to nelze. Víme, že Máme zde specifické úkoly v asilové migrační politice a zde je třeba eh, spolupracovat s celou řadou relevantních zemí a alespoň podle mě jsou to všechny země transitu migrantů, takže určitě budeme potřebovat rozšířit možnost financovat aktivity v těchto zemích. A samozřejmě mezinárodní spolupráce a nástroj tedy mezinárodní spolupráce a spolupráce se sousedními zeměmi, ten již funguje, ale uvidíme, do jaké míry, jak se bude vyvíjet migrace a jak vlastně tento nástroj bude nám sloužit v příštích sedmi letech. My nejsme tedy proti, eh, my, eh, my nejsme proto, abychom vyloučili některé třetí země hned od začátku a priori. A tento asilový migrační fond musí být flexibilní, aby se mohl přizpůsobovat eh, vývoji různých problémů a výzev. A nemůžeme tedy podpořit eh, minimální eh, úrovně výdajů. Musíme mít flexibilní přístup, abychom mohli mít cílené financování podle potřeb, stávajících aktuálních potřeb, které se rychle mění. Je zde celá řada bodů, které bych já rád zmínil, ale toto zatím omezím se takto dnes a budu se těšit na příští týden. Děkuji, to bylo velice komplexní, i když hmm, možná eh, eh, nebude si chtít zpravodajka nějakou uzurpovat název fondu, dobře. Ano, to nebyl záměr a uvidíme, jak to půjde s názvem, jak zpravodajka na to bude reagovat. Takže to je můj výklad. A jinak děkuji. Vynikající. Dobře. A další stínový zpravodaj za EKR, paní Vanberg, prosím. Tak, herr ordförande. Och tack till föredragaren. Eh, <clears throat> Den förslagna asyl och migrationsbudgeten... Rozpočet pro migrační fond ukazuje, že je tady velký počet strukturálních problémů, že je důležité řešit tyto problémy. Je důležité, aby byla garantována určitá stabilita, aby rovněž e, bylo garantováno dobré řešení pro země Evropské unie, které již léta eh, jsou dotčeny významnou migrací aby nevyvolávali další migraci. Hodně migrantů, kteří přicházejí do Evropské unie, to dělají z ekonomických důvodů, s takzvanou humanitární záminkou. Je důležité, aby náš systém fungoval dobře. Je proto třeba, aby priorita našeho rozpočtu eh, byla pro skutečné žadatele o azyl. Je důležité, rozlišovat mezi nimi a ekonomickými migranty. A současně pro e, e, ekonomické migranty tady musí být e, možnost důstojného, rychlého návratu. Jsou tady určité náruky, o, no, mluví se o asimilici, integraci jakože na nás je adaptovat naši kulturu těm, té kultuře migrantům, že to je na společnosti, aby se adaptovala. A nebo je to spíše na těch lidech, na těch jednotlivcích, kteří přicházejí, aby se přizpůsobili. A to je ten důvod, proč je v tomto rozpočtu možnost Eh, mm, jak eh, vlastně oklamat ty orgány a dostat se do Evropy z ekonomických důvodů a zůstat tam. V Evropské unii je spíše nutné eh, odradit ekonomické migranty, kteří přicházejí do Evropské unie. Je to důležité pro prosperitu a bezpečnost našich spoluobčanů. Děkuji. Stínový zpravodaj za Aldea Gues, Keller. Děkuji eh, eh, zpravodaj za veškerou ptáci a za to, že eh, jste nás zahrnoval, nebo zapojoval do všech těch prací. Pro naši frakci by opravdu bylo důležité mít integraci v tom názvu, protože je podezřelé, že integrace byla škrtnutá. Ono se tomu říkalo. A my včetně integrace komise to vylučuje a říká, že no to je celkem jedno. A to už eh, vzbuzuje eh, podezření, takže já si myslím, že třeba by to tam bylo. Pro nás je také velice důležité, abychom eh, tedy řešili tu nerovnováhu, kterou návrh přináší. To znamená, že se tady peníze dávají na návraty hodně. Pokud se podíváte na AMIF a na to, co je třeba udělat, co je třeba financovat po celé Evropě, v obcích, tak je to právě integrační eh, část, azylová část a to může přinést opravdu pozitivní rozdíly. Můžeme klást prioritu eh, mm, na eh, mm, integraci, na legální způsob. Potřebuje to ovšem nějakou, nějaké vystužení, nějaké finance. Takže my jsme k tomu podali pozměňovací návrhy v tomto smyslu a těšíme se na další eh, spolupráci se stínovými zpravodaji a se zpravodajkou o tomto. Děkuji, Ska. Ještě nikdo? Dobrá, takže vám děkuji. A teď vy, eh, Miriam. Děkuji, pane předsedo. Já se omluvám, já se omluvám. Jenom eh, komisi možná bychom ještě měli dát slovo. Ještě někdo z komise tedy? A potom samozřejmě Miriam dostanete slovo, omlouvám se. pokud jde o komisi, tak tam jsem to chtěla trochu opravit, protože tam je asi nepochopení ohledně toho, jak ten náš návrh měl být navržen ohledně eh, financování priorit. Příloha jedna, která se týká eh, distribučního klíče, neurčuje, kam eh, ty prostředky půjdou. Náš hlavní návrh je, aby Fond řešil um, potřeby jednotlivých členských států. Mm. Čili eh, říkám, že prioritizujeme nebo posouváme peníze na návraty. A to, eh, to, to, to nemusí být nezbytně pravda. Ten distribuční klíč v zásadě eh, stanoví kritéria, podle kterých by financování bylo tedy distribuováno do členských států, ale neurčuje, jak eh, se ty peníze budou utrácet. Či v tomto kontextu eh, členské státy by samozřejmě eh, posílali ty peníze, kam by to bylo třeba. Pokud je o název, tak tam, za tam není nic skrytého, že tam integrace není. Tam jde o to, že v tomto balíčku MIF se integrace řeší komplexněji. A zdůrazňuje se potřeba a v rámci nástroje ESF+. Proto jsme si mysleli, protože integrace je otázka, která se týká více než azylového migračního fondu, tak by neměla být zdůrazněna jenom tady. Zkoušeli jsme to řešit eh, v, eh, v obou fondech aby členské státy se k tomu mohly dostat tak, jak budou potřebovat. Děkuji. Já úplně to nechápu, eh, tu logiku, eh, ale možná by mi to paní zpravodajka mohla ještě osvětlit. No, to, to poslední věc. To, to první vysvětlení chápu, ale to poslední ne. Takže eh, zpravodajka. Děkuji. Já bych poděkoval stínovým zpravodajům. A také jako mezi, my jsme se s komisí daleko sále bavili o to nařízení o tom fondu a o téhle konkrétní věci. Pro nás a pro mě to řeknu. Pro mě jako zpravodajku v tuto chvíli nestačí říct, že integrace je takový horizontální aspekt tom nařízení. A já si e, myslím, že je třeba klást větší důraz na toto pokud je to tedy horizontální otázka, abych se k tomu vrátila. Ale samozřejmě, jak jsme to všichni plánovali od samého počátku, ehm, to je to prostě kontroverzní téma. Naším cílem při práci je nalézt eh, slušný, slušnou kompromisní pozici, která si získá většinu ve výboru i v parlamentu. Chápu, že některé frakce jsou proti všem hlavním věcem. Ehm, vidím, že jsou tady určitá, určité konvergence s jinými frakcemi. Můžu vás ujistit, že opravdu to myslím vážně v tom, že chceme protlačit legislativu, která bude obsahovat všechny aspekty, které je třeba pokrýt. Děkuji panu Lenársovi e, za <clears throat> námět pojmenovat to Eh, fond Miriam, ale musím říct si, nejsem zas tak pompézní. Děkuji vám tedy. Eh, mm, jeden z problémů EPP řekl, že eh, AMF je opravdu lepší než AMF. No, děkuji vám a těším se na debatu a spolupráci v nadcházejících týdnech. Možná, eh, že eh, bude třeba eh, tady to přehodnotit ten návrh. Každopádně, vážně řečeno, děkuji za práci v této obtížné otázce. Takže hlasování na Libe bude, doufáme, 29. ledna. Takže děkuji zpravodaji i komisi, trojce mm, i komisi. Teď bod 6, Evropský a pohraniční a pohraniční stráž. Tady opět budeme eh, probírat pozměňovací návrhy k této věci. s je Roberta Mecola. Ten návrh eh, dostal asi 16 pozměňovacích návrhů a bez eh, dalších okolků dám slovo Robertě Mecole, naší zpravodajce. Máte slovo, Roberto. Děkuji vám a přeji vám dobré dopoledne, Claude. V minulosti, eh, v minulých dnech a týdnech jsme eh, vedli plodná jednání k tomuto fondu po eh, představení návrhu zprávy na výboru tady v listopadu a bez mých pozměňovacích návrhů jsme obdrželi 1500 pozměňovacích návrhů od kolegů od kolegů a od eh, dalších eh, v tomto eh, v návrhu nařízení je jasné, že řada členů z různých politických frakcí tohle sleduje. Ta práce se nezadrhla. Už teď vyjednáváme kompromisní pozměňovací návrhy jak na technické, tak na politické úrovni, zejména vzhledem k eh, tomu, kde jsme v našem volebním období, tak abychom dokončili tu práci co nejdříve. Tohle má být prioritní otázka pro Evropský parlament a my k tomu tak určitě přistupujeme. Dnes eh, pojednám o těch pozměňovacích návrzích a rozdělím je podle hlavních témat, eh, která se řešila při vyjednávání. Největší změna, která byla navržena komisí, je zřízení toho stáleho jádra agentury a řada pozměňovacích návrhů se týkala právě tohoto. Je jasné, že harmonogram tohoto návrhu komise do roku 2020 to zřídit je obtížný. Také jsme dostali pozměňovací návrhy k změně toho, tedy ke složení toho stáleho sboru. Jde o to, aby potřeby agentury byly eh, řádně eh, řešeny. Návrh přidat eh, čtvrtou kategorii do toho stáleho sboru, díky kterým by ta, ten systém rychlé reakce byl k dispozici, tak jako dnes, a aby byl nasaditelný, to je velice podstatná věc. Potom budeme muset dosáhnout také celé řady dal, přidání dal, dalších úloh. Bude to znamenat, že tady nebude plítvání eh, mm, zdrojů členských států, zejména těch menších. Také je důležité eh, řešit eh, aspekt školení zaměstnanců agentury a těch, kteří budou tam vysláni krátkodobě nebo dlouhodobě. K tomu máme celou řadu pozměňovacích návrhů od průběžného školení až k vytvoření řádné akademie centralizované pro tedy evropské pohraničníky. Pamatujme, že ambicioznější návrhy ehm, obnášejí zvýšené finanční náklady a mělo by to také eh, dopady na lidské eh, zdroje ze strany členských států, pokud je o školitele. Také se musíme postarat o to, že princip subsidiarity a kompetence členských eh, států bude plně ehm, zachován. Proto vítám pozměňovací návrhy spojující odpovědnost agentury ehm, přijímat vlastní iniciativu s eh, souhlasem členských států. Potom eh, je třeba zavést nezbytné pojistky tak, aby eh, se zde přidělovaly pouze takové exekutivní pravomoci a mm, tak, aby nebyla ohrožena schopnost agentury. Evropský parlament se snaží zajistit všechny tyto v aspekty. Já jsem tedy se podepsala pod pozměňovací návrhy, e, které promítají záruky ohledně základních e, práv, které vyplývají e, z příslušného rozhodnutí z roku 2016 a příslušné zprávy. Další věci se týkají kontrolních center. Řada poslanců eh, navrhla a úplně všechny eh, odkazy eh, vymazat. Já bych navrhla, a už jsem to říkal stínovým zpravodajem na začátku tohoto týdne, že by se mělo počkat, tak abychom mohli přijít s informovaným rozhodnutím ohledně toho, jestli tam nechat odkazy na kontrolní střediska, jestli upravit jejich definici, jestli spojit se odkazy na hotspoty, nebo dokonce úplně všechny ty odkazy vymazat. A poslední věc, o které jsem chtěla hovořit, je zapojení <clears throat> agentury do návratu eh, eh, do třetích zemí. Já nechci eh, riskovat že agentura by byla zapojena do něčeho, co by nebylo dovoleno v Evropské unii. A proto tam navrhuji pět pojistek, které jsou posílené řadou pozměňovacích návrhů. A tím se zajistí, abychom měli opravdu neprůstřelné znění nepřesné formulace u tohoto. To se liší od situace před dvěma lety. Už zejména eh, vzhledem k tomu, že teď máme eh, eh, v agenturu o, o tedy statusové dohody mezi agenturou a řadou dalších zemí. Důležité je, aby ty návraty se prováděly s ohledem na základní práva a já chápu, že eh, řada kolegů vyjádří eh, obavy v této oblasti, ale eh, jsem si jistá, že nalezneme určitou rovnováhu v této věci. Ještě jednou hm, těším se na všechny vaše připomínky a budu i nadále spolupracovat se stínovými zpravodaji i s našimi zaměstnanci, tak abychom přišli s kompromisními návrhy, které budou přijatelné pro většinu politických frakcí. Děkuji. Děkuji vám. A opět je to velká věc, spousta práce, pokud o tom máme hlasovat 24. Takže teď eh, stínový zpravodajové. Birgit, vy jste chtěla říct něco za SAD, ne? Takže pan Liedermiller tady není. A můžeme přejít rovnou k EKR pan Vestisen. Já chci poděkovat eh, za již eh, odvedenou práci. Když se dívám na tento eh, návrh komise, tak mám několik bodů, které, kde bych se k tomu chtěl vyjádřit z hlediska EKR. My jsme tohoto názoru, že to hrává klíčovou roli pro bezpečnostní dimenzi vnitřní i externí a proto Mm, to nevyžaduje nutně eh, dodatečný personál pro tu agenturu, eh, tím pádem můžeme tu změnu podpořit. Viděl jsem tady pozměňovací návrh zpravodaje, který navrhuje postupný nárůst personálu, aby členské státy mohly ehm, čili tomu rostoucímu počtu. Mm, myslím, že s, eh, tím nesouhlasíme z hlediska EKR. Pak je tady několik pozměňovacích návrhů, co týče školení těch eh, pohraničníků. My věříme, že nejlepší bude se shodnout na minimálních standardech, ehm, co se týče školení a nevytvářet ehm, nějakou školící agenturu. To by nebylo nákladově efektivní a nepomohlo by nám to. Dále nejsme proti úkolu um, um, vracet. Je tady mnoho pozměňovacích návrhů, které jdou proti tomu, ale um, bylo by dobré nalézt dobrý model, jak pomoci návratům a také chránit přitom lidská práva, než aby to se od toho tedy agentura úplně odvrátila. Čtvrtý bod – Chápeme, že, tady, že jsou tady smíšené názory ehm, na to, zda bychom měli pomáhat ve třetích zemích. My nejsme nutně proti, ale musíme se samozřejmě podívat, za jakého mandátu a e, za jak, v jakém rámci. Věříme ale, že je to možnost vnést nějakou přidanou hodnotu do práce agentury. Poslední bod a to je červená lidie z hlediska EKR, pokud je tady posun v politickém vedení agentury, tak moje frakce je plně přesvědčena, že politika této agentury by měla zůstat v členské zemi a komise by neměla hrát klíčovou roli eh, v politickém řízení. Ale těšíme se na další jednání se stínovými zpravedy a doufáme, že najdeme kvalitní kompromis. Za Aldy Natalie Griesbeck. Děkuji, pane předsedo. Je to první schůze mm, tohoto roku, tedy pro nás některé, takže vše nejlepší, nejlepší přeju panu předsedo a všem kolegům do tohoto roku, který bude důležitý. Také chci poděkovat našemu zpravodaji paní Mecole, která eh, odvádí obtížnou, důležitou práci. Je to poměrně viditelná eh, záležitost pro vůči evropským občanům. Eh, ty práce mm, už začaly. Naše postoje se mm, liší v některých bodech. Um, Děkuji vám za to vůli ke kompromisu, eh, realizaci a konkretizaci tedy nástrojů, které reagují na potřeby Evropanů. Nyní několik slov k práci mé parlamentní skupiny. My jsme prezentovali celou řadu pozměňovacích návrhů, které reagují na větší tedy politické ambice mé politické skupiny, abychom efektivně chránili Schengen. A e, na to je tady dobře konsolidovaný nástroj, týče externí hranice. Je to takový, taková mm, něco, něco zásadně tedy evropská, evropská značka Ehm, hm, to je už vidět z minulé reformy té agentury. E, k tomu, co řekl předřečník vytváření stálého, stálé stráže, e, moje skupina to obhajuje. E, měla 10 tisíc pohraničníků, ale ty návrhy, které komise předložila, nejsou realizovatelné. To je třeba přepracovat, aby to bylo objektivně možné, jinak to bude kontraproduktivní. Hmm, co se týče poselství, které to vyšle na Evropanům. Dále, ehm, co se týče stálých, ehm, snanců to musí být Evropané, Eh, to by mm, vlastně zvýhodňovalo první kategorii, která je navrhována, to je eh, statutární personál agentury. Jinak eh, vlastně ta evropská kultura se, jen sjednocování se nebude realizovat. A proto my pracujeme skutečně na centru vzdělávání, školení, aby to skutečně mělo evropskou sílu, evropský dopad. Kultura vzdělání, která by byla společná, aby to dobře fungovalo. Dále tady máme pozměňovací návrhy, eh, se týče kontroly externích um, Eh, eh, hranic, to souvisí s migrační politikou, otázka návratu, ale my zdůrazňujeme, že to není jediná otázka eh, mm, těch návratů a na tom budeme stále trvat. K návratům těch mm, dosavadních pracích jsme byli trošku zmateni, minimálně tedy organizací Eh, návratu z třetí země do třetí země, to není role e e této agentury. A pak je tady otázka ještě, na kterou čekáme odpověď od komise právní služby. To je inkluze mm, těch mm, kontrol Eh, k té, vzhledem k té myšlence hotspotů. To je poměrně nejasné. A to je třeba eh, vyjasnit. A no, na závěr, to je, myslím, že je velmi zajímavé, že zpravodaj akceptoval, že tam začlení um, celé řady Eh, ustanovení k ochraně osobních údajů. Mm, takže postoj mé skupiny eh, mm, je, že doufáme, že tedy ty práce budou pokračovat dál v duchu eh, spolupráce. Děkuji Natali za GUE. Tady nikdo není. Takže SK, jste stínový zpravodaj za zelené. Děkuji, děkuji zpravodaji za uh, odvedenou práci. Pozměňovací návrhy jsou na stole. Z mé strany to není tak důležité, kolik pohraničníků mm, tady je, v jakých kategoriích. Otázka je, co dělají a jak. Dělají něco? Protože pokud je takový nárůst, tak se musíme zeptat, jaký je ten problém. Že já souhlasím s Natali, že musí se hrát silnější roli než doposud v boji proti přeshraniční zločinnosti. Tam máme problém. To je něco jiného než migrace. Žádný uh, úředník Frontesku nezabra, nezastaví nikoho, kdo bude žádat o azyl. Otázka, co tedy, jak mají dělat a jak. Eh, co se týče základních práv a jejich ochrany, tak potřebujeme nárůst, pokud máme zvýšit roli Frontexu, pak také eh, aspekt základních práv a chceme nárůst zdrojů pro eh, ochránce základních práv, kdy eh, bude mít více práce. Pak souhlasíme se všemi otázkami na ta konkrétní kontrolní centra, co to vlastně má být. A jsme skeptičtí v tuto chvíli nejs, tedy ne, uvidíme, chci se nechat přesvědčit. Dále sdílím názor Natali, co se týče k návratu z třetí do čtvrté země, protože jakékoliv záruky tam to není možné, protože Frontex by jednal mimo jurisdikci EU. Takže tam jsme velmi proti. jinak budeme se těšíme na to, že budeme pokračovat ve spolupráci se spravodajmi, s tím novými spravodajmi. Děkuji. A Laura Ferrara za EFDD. Děkuji, Klaude. I já chci poděkovat zpravodajce eh, za práci. To bylo těžké samozřejmě i vzhledem k času, kterého bylo málo, i vzhledem k tomu, že ta agenda je tak významná. My jsme, a já osobně my, a kolegové Korago a Kasando, my jsme předložili 190 eh, mm, eh, návrhů, což jsou návrhy, eh, které se snaží v podstatě i eliminovat autonomní iniciativu agentury vůči členským státům, protože agentura by měla intervenovat eh, v tom smyslu, že by měla pomáhat členskému státu, pokud o to ten stát požádá. Také jsme chtěli eliminovat závaznou povahu doporučení pro členské státy. Agentura má tuto možnost je vydávat eh, na základě vyhodnocení externích hranic. Dále chceme eliminovat sankci za zavádění kontrol na hranicích, eh, protože to je spojeno s tím, co jsem již řekla předtím. Dále eh, jsme chtěli i snížit eh, stálý eh, sbor, který je k dispozici agentury na 150, vzhledem k tomu, že Eh, členské státy by měly přispívat dobrovolně. Chceme i změnit sídlo Varšava na Reggio Calabrie, do Reggio Calabrie, do, na jich tedy Itálie, protože to je logisticky důležité, protože tam poblíž probíhají ty operace, ty jsou přece kolem Středozemního moře. A také jsme i požádali, aby Mm, zde i ta podpora eh, agentury, aby se sní, eh, eh, redukovala tedy pouze, tedy pardon, aby ta pomoc redukovala pouze na administrativu a nezasahovalo se do kompetencí členských států. Dále mm, vyloučit možnost mm, Eh, eh, mm, kontrolovat tedy ty asilové žádosti. To znamená, ten žadatel, ten vstoupí na území členského státu a tam předloží eh, žádost o mezinárodní ochranu. Ano, takže mm, to je obsah našich pozdňovacích návrhů a samozřejmě rádi budeme spolupracovat, abychom našli společné řešení. Jak opakuji, to je pro nás velice významné téma. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A tím jsme eh, uzavřeli kolečko stínových. Je, je zde ještě někdo, kdo by chtěl slovo? Nějaký jiný člen? Well, Mr. Leo, Leontini, please. Leontini, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci zdůraznit zde práci, mm, kterou udělala paní Mecola. Je to práce vyvážená, pečlivá. Za to děkuji téma eh, ostrahy hranic. To je zásadní, významné téma pro nás a já nechci tady mm, eh, hovořit o celém komplexním návrhu komise, já s tím souhlasím. Jenom chci omezit se na to, že zdůrazním eh, pozměňovací návrhy, které jsem předložil a spolu podepsal s kolegyní Mussolini a Materou. Takže podle mého pozměňovacího návrhu sídlo Evropské agentury pro mm, Mm, mm, tyto hranice. To by mělo být v Katánii. Ano, protože to je město Katánie, která se nachází v centru toho dění. Je to strategická pozice na externí hranici Evropské unii, blízko Africe. A Itálie navíc je jeden z členských států, který v posledních letech hlavně eh, přispíval mm, v oblasti záchrany a přijímání Mm, těchto uprchlíků eh, a takže proto to by mělo i velkou symbolickou hodnotu. Tento návrh tedy by se neměl vyhodnocovat eh, způsobem, který by penalizoval nějak mm, Polsko nebo Varšavu. To ne, tak to nevnímáme. Měli bychom jim navrhnout něco za to, ale je to rozhodnutí spojené s geografikou, s geografickou polohou a s mm, specifickými rysy Katánie, protože již tam v podstatě je úřad e, naší task force. A tam v Katánii tam máme navíc Eh, tedy eh, eh, navíc tedy desetitisíce obyvatel a navíc je tam i letiště a je to blízko i Valetě, La Valetě, což je sídlo agentury EASO, což umožní lepší vztah mezi těmito dvěmi hlavními organizacemi, které mají na starosti tuto stávající migrační krizi. Takže samozřejmě já jsem ochoten spolupracovat s paní zpravodajkou, abychom definitivně toto, abychom pozitivně, pardon, pozitivně toto téma vyřešili. Děkuji. Ano, takže máme ještě čas, takže paní zpravodajko, možná předsednictví by jsem chtěl vyjádřit. Takže něco možná předsednictví, pokud je připraveno se k tomu vyjádřit a poté možná rychle ještě od něco od komise. Takže předsednictví. Takže co se teď děje v radě? Myslím, že nám to můžete sdělit. Dobře, dobrý den. Já zde zastupuji předsednictví v radě, mám na starosti tuto agendu na stálem zastoupení a zaprvé chci vám poděkovat za slovo a děkuji členovu, členům výboru za příspěvky a za vysvětlení postojů eh, v této agendě. A eh, na začátku bych řekla, že tato agenda je prioritou našeho předsednictví a eh, proto také i v radě teď pracujeme velice intenzivně, abychom našli kom- e, přijatelný kompromis, tedy přijatelný pro většinu členských států. Jak asi víte, rakouské předsednictví e, přijalo obecný postoj k, na- e, k návratům a k spolupráci se třetími zeměmi a mm, jak jsem slyšela, pořád o tom tady ještě diskutujete a snažíte se také nalézt dobrý kompromis. Naším cílem je co nejdříve v radě získat vyjednávací mandát, abychom mohli vyjednávat s parlamentem a tuto agendu uzavřít za stávajícího mandátu funkční období. Pokud je o toto téma, tak na, my se snažíme nalézt kompromis, pokud je o ty, stá, ty stále sbory Eh, tedy 10 tisíc, mm, o tom se hovoří, a mm, výkone eh, pravomoce a distribuce mezi členské státy. A nyní v příštích týdnech tedy budeme o tomto jednat a zároveň budeme pracovat i na dalších částech návrhu. Mým cílem je úzce spolupracovat s parlamentem a společně se snaží toto, eh, tento předpis uzavřít co nejdříve. Ano, takže skutečně to jsou zajímavá, velice zajímavá témata, jako těch 10 tisíc. Takže mm, to je v podstatě první příspěvek předsednictví zde, takže blahopřeji, váš minister přijde 23. Ano, takže určitě to bude opět téma. Děkuji že jste i zmínila to, že chcete eh, průběžně informovat naše členy o vývoji. A eh, samozřejmě vzhledem k harmonogramu ta spolupráce bude nutná. Já nevím, stále zpravodajka nebo komise ještě, komise, ano. Já bych ráda, aby komise zareagovala na otázky některých kolegů, kdyby to šlo. Jste připraveni zareagovat? Dobře, děkuji, dobré dopoledne, mm, pokud je o komisi. Tak chceme poděkovat Evropskému parlamentu, zpravodajce, stínovým zpravodajům za úsilí, za to, že to je vaše priorita. Samozřejmě i pro komisi je důležité co nejrychleji toto vyřešit. A nyní, pokud jde o vaše otázky, které zde zazněly. Tak, samozřejmě, máme zde otázky týkající se různých aspektů. Například eh, komise se těší mm, na mm, pozměňovací návrhy, eh, které se týkají tedy implementace základních práv. Samozřejmě určitě mm, budeme se těšit na vaše pozměňovací návrhy a pokud o ty aspekty mm, jako větší role v boji proti přeshraniční kriminalitě. Samozřejmě to je zajímavý bod. Musíme zajistit, ale aby nedocházelo k překrývání, ke kolizi e, s Europolem například, e, tady s dalšími agenturami, aby zde e, došlo k rovnováze a ke spolupráci ještě se vyjádřím k těmto dvou bodům. Tady chtěla bych se vyjádřit k těmto dvou bodům a děkuji všem za úsilí. Okay, um, so... Děkuji. Just return to the rapporteur. Teď je zpravodajka paní Mecola. Kolik mám času? Kolik potřebujete? Be careful. Be careful. Tak na to bacha. Co na sliby si dejte pozor. Děkuji. Ano, některým bych to neřekl. Děkuji. Klode, já chci poděkovat kolegům, všem kolegům, kteří vyjádřili eh, eh, slova uznání a kteří se zavázali ke spolupráci. Možná se lišíme názorově, nicméně všichni chceme nalézt řešení. A takže kolegové, pokud se neměli pochopili, ano, že to je prioritní téma. Já vítám i to, co řeklo rumunské předsednictví, které by chtělo uzavřít vyjednávání během svého eh, funkčního období. A tudíž bych chtěla zopakovat eh, i to, že my jako parlament, my jsme se zavázali, že budeme spolupracovat s radou, abychom se dohodli. A ještě chci eh, zopakovat otázku. Ráda bych, aby komise se vyjádřila ke těm kontrolovaným centrům a mm, Komise mm, i pozitivně vidí náš návrh základních práv, a, mm, takže, takže mm, také i e, tu, ta možnost dát do textu to, co znamená, že ta agentura by měla hrát větší roli v boji proti organizovanému zločinu. A já e, chápu e, komisi která říká, že musíme to vidět v kontextu kompetencí dalších agentur. Ano, eh, samozřejmě s takovýmto významným předpisem musíme mm, jasně eh, i definovat roli agentury i v této oblasti. Především v terénu. A nyní EKR se vyjádřilo ke školení. Já bych ráda věděla, jak toto by mělo tedy tam být zakomponováno eh, v kompromisech. A dále ještě návraty a spolupráce se třetími zeměmi když bychom tedy eh, fungovali mimo EU. Možná to by se mělo vyjasnit tady nějak. Vlastně bychom mohli spolupracovat se zeměmi, které již mají smlouvu s EU, respektive agenturou, a v té smlouvě bychom mohli i třeba zakotvit ustanovení týkající se návratu. Já to předkládám teď, jak mě to napadá, ale možná bychom tam mohli definovat, že tady nejde o země, se kterými doposud nemáme smluvní vztahy, respektive agentura nemá smluvní vztahy, že tady jde o ty, ty země, se kterými již spolupracujeme, kterým pomáháme a uvidíme tedy, jak ta spolupráce by v tomto ohledu mohla vypadat, pokud ta třetí země si to bude přát a pokud se budou respektovat všechna pravidla, předpisy a pokud Vysoký komisař eh, pro uprchlíky také tedy eh, se k tomu vyjádří. Já vím, že existují odlišné postoje a názory, mm, především pokud je o ta kontrolovaná centra. Já mám pocit, že bychom měli mm, se zeptat komise, ať nám vysvětlí, co tím myslí přesně a jaký použila právní základ pro tento institut. Děkuji a děkuji všem kolegům. Thank you very much. Já vám také mnohokrát děkuji. Jak už jsem říkal, pokoušíme se dohlednout na to, aby to bylo k dispozici 24. Je to eh, obrovská věc, takže uvidíme, jak se to podaří. Děkuji tedy zpravodajce i stínovým zpravodajům. A teď eh, k bodu 7 což je vízový kodex společenství. Tady máme zprávu o prvním trialogu, který proběhl 13. prosince. Zpravodajem je pan López Aguilar. Juan Fernando, máte slovo. Děkuji, Claude. Děkuji tady panu předsedovi za příležitost eh, zde eh, ukončit eh, výměnu názoru, provést výměnu názoru k aktuálnímu stavu této citlivé eh, otázky. Dříve stručně k výsledkům prvního trialogu, který jsme měli k výzovému kodexu. Proběhlo to 13. prosince v rámci plenárního zasedání ve Štrasburku. Byl to takový počáteční trialog ještě za rakouského předsednictví plenárního zasedání abychom se k tomu mohli dostali, tak si asi uvědomíte, že jsme museli pracovat pod tlakem, abychom uh, splnili ty vnitřní vnější lhůty. A to nebylo těžké, eh, nebylo snadné mm, pro nikoho, zejména pro eh, naše zaměstnance to bylo obtížné, kterým děkujeme. Mm. A teď máme nové lhůty protože eh, se blížíme ke konci eh, volebního období. Pokud chceme, aby ten výzový kodex byl eh, schválen ještě za to, to mandátu, tak musíme dosáhnout konečné dohody na trialogu, který je plánován 28. ledna. Je to možné? To je jediná. A mm, potom by to eh, Koreper mohl schválit na zasedání 6. Eh, února a hlasovat na Libe by se mohlo 7. nebo 18. a 19. Abychom na plenárce mohli hlasovat na prvním nebo druhém plenárním zasedání v eh, březnu podle plenární agendy. To znamená, že ta agenda je naplněná. Zasedání proběhlo na všech úrovních prakticky probíhají každý den. Což je mm, mm velice náročné. Takže věřím, že eh, musíme eh, postupovat pragmaticky a pokusit se mm, držet se eh, stanoviska přijatého na plenárním zasedání v prosinci. A to je signál, který musíme vyřídit radě. Pokud chcete aby výzový kodex byl úspěšně eh, dokončen za tohoto volebního období, tak je třeba ukázat flexibilitu a ochotu ke kompromisu. Měli bychom se tedy snažit na minimum o, o, o mezit nepřekročitelné linie a snažit se tedy vyměňovat si eh, stanoviska s radou a pokusit se zachovat určitou rovnováhu v nadcházejících vyjednáváních. A je samozřejmě eh, zřejmé, že jsme měli řadu zasedání, všechny ty semináře a slyšení, kde jsme vyjádřili velice specifické obavy, které se týkaly eh, vízového kodexu. Pokusili jsme se Evropský eh, parlament a jeho vyjednavače tedy pozornit a oni pochopili, že pokud se tohle konečně dokončí, a to je náš principiální cíl, tak no, aby se to dokončilo, tak my se pokusíme zachovat to téma, eh, toto tempo, abychom to tedy dovedli k úspěšnému konci. Jak už říkám od samého začátku, příští trialog Eh, se povede ve Štrasburku 17. ledna. Takže jsem si eh, jistý, že eh, se spoluprací s těmi zpravodajů se to povede. Tak zpravodaj za EPP, pan Becker, chcete k tomu něco říct? Děkuji, pane předsedo. Jak už jsem eh, řekl eh, včera na zasedání stínových sparovadajů, eh, nebo mohl skonstatovat, tak pracujeme velice konstruktivně, máme vysokou úroveň schody pro ty odlišné pozice politických frakcí na výboru, ale máme prostě hlasování na plénu a, a i když eh, jsou eh, tam a tady odlišná, eh, odlišná stanoviska, tak tomu tak například levice u readmise, tam nechceme jenom mít podněty, ale také sankce. Ale máme tady určitá, mm, určité závěry a tady zpravodaj to musí vést, to vyjednávání. A já mám tady tedy určité pochybnosti a myslím si, že na strany země rady budou také a já je sám od sebe nebudu aktivně mm, vyjadřovat. Takže doufám mm, v konstruktivní eh, průběh, tak jak říkal právě pan zpravodaj Aguilar. Děkuji, pane Bekře. Stínový eh, zpravodaj pan Alde, pan Depre, prosím. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve poděkovat, pogratulovat našemu zpravodaji panu López Aguilarovi za jeho disponibilitu a diskusi, kterou eh, jsme měli ve věci stínových zpravodajů. Včera proběhla schůze, bylo to velmi pozitivní a konstruktivní, že my podporujeme cíle. abychom bychom udělali všechno pro to, co je nutné Eh, ke schválení tohoto vízového kódu do konce legislativního období. Je to takový politický imperativ eh, žádoucí pro všechny frakce. Co se týče obsahu této dohody, tak nemáme nějakou červenou linii. Eh, ale včera jsme vyjádřili seznam preferencí a zpravodaj zná. Například si přejeme, aby všechny členské státy eh, udělali všechno, co je třeba, pokusili se zorganizovat konzuláty a schválit dohody s eh, jinými členskými státy, místo toho, aby okamžitě apelovali na soukromé firmy. Takže ne, nejprve využívat veřejné struktury citlivé body, se mm, týče mm, readmise, odmítnutí readmise. Myslím si, že tady musí být důsledky pro členské státy, které nesouhlasí s readmisí. A nemyslím si, že občan by za to neměl platit. My navrhujeme eh, návrh, aby, eh, aby to byli představitelé těch zemí, které by, kteří by měli pocítit tu trestnost Eh, to jsou tedy um, ty naše preference, které, nicméně jsme připraveni ke kompromisům s, s radou a věříme našemu plnou důvěru našeho zpravodaje. Děkuji, pane předsedo. Oui. Marie Kristýn. Děkuji, pane předsedo. Eh, já chci poděkovat eh, zpravodajům, všem stínovým zpravodajům, všem, kteří pracovali na tomto tématu, protože to je velmi již eh, věc, kterou se zabýváme dlouho. Je to, už byla odvedena velká práce a budeme muset toto bojovat v jednání s radou jsme na konci mandátu, což to vysvětluje. Přiznejme to. Také chci připomenout, ehm, které červené linie. Eh, chci připomenout, že vízový kodex je nástroj, který je, má především sloužit eh, lidem, kteří přicházejí ke krátkodobému pobytu v Evropě. To jsou turisté hlavně. A obchodníci, biznis Eh, cestující. A všechny restrikce, které jsou v tomto textu, ukazují, mm, že se vlastně týkají milion víz který, eh, osobám, které přicházejí do Evropy, že my nevyužíváme dobré názory, eh, nástroje, abychom mm, a proto chcem, když se snažíme z tohoto dělat nástroj boje proti nelegální migraci. Eh, myslím, že to je tady minoritní otázka, jenom jsem chtěla eh, to konstatovat. Trvám na několika bodech, efektivně dlouho jsme hm, diskutovali hm, náklady, cenu, výjimky, především mladistvých a všechny ty, kteří umožňují hm, kulturní výměnu, školní, univerzit, mezi univerzitami a sportovci. Já mluvím tedy jenom o výměně a my souhlasíme s eh, touto otázkou a chci říci, že jsme eh, s tou otázkou mm, mm, této dohody s s readmisní dochodou. Zdá se to být akceptovatelný kompromis. Myslím, že negativní, aby občané eh, dotčených zemí platili náklady politiky readmisí. Dále souhlasím s panem eh, Deprem eh, v tom, že Omlouvám se tedy. Poslední věc, co jste řekl, pane Depre. Oui, exactement, merci. Sur la question de... K otázce tedy, eh, eh, eh, ano, to, to hned věděl, tedy priority Eh, pro veřejné instituce, které by měly vydávat ta víza. Protože když se obrátíme na soukromé eh, dodavatele, tak náklady rostou a eh, vlastně předáváme zisky nebo náklady na ty, na ty soukromé firmy Pak je tady otázka možnosti víc na hranicích, zachování. Bylo by negativní pro většinu víz vlastně znemožnit poš- eh, možnosti vydávání víz na hranicích. To je tedy um, červená linie. Já doufám, že rada bude rozumná této věci. Děkuji vám, Marie Kristýn. Chcete něco dodat? Chci říci, že toto je klíčový úspěch, který musí být z ukončení legislativního období a práce tohoto parlamentu. My musíme dát politickou viditelnost tomuto poslední, této poslední přetahované, která probíhá v trialogu. Neměla by to být jenom technická otázka, no je tam hodně technických otázek, eh, kde je potřeba politické rozhodování, ale mm, vám a výboru bychom měli dát jaksi politický eh, kováhu, aby rada skutečně měla potřebu souhlasit a umožnit to, protože o co tady jde? Je to něco, co by alespoň zmírnilo obrovský nedostatek kredibility EU. E, incidenty jako včera se Sea-Watch, protože nejsou legální cesty. Jak požádat o azyl. A jediná cesta je, jak se dostat do situace, která bude nutit členské státy takto Ehm, postupovat. Viděli jsme v misi eh, Mali, my jsme se sešli eh, s lidmi, třeba egyptská rodina rozdělená na hranicích s Marokem. Matka s dítětem mohla přejít a otec s ostatními dětmi zůstali na druhé straně. A pak je vydírali a oni přišli z Egypty do Maliny a vlastně neměli alternativu, žádnou právní humanitární cestu. Byla to syrská rodina. To je absolutní minimum, e, co by měli, k čemu by mělo vést humanitární vízu, vízum. Já chci poděkovat Chumovi Fernandovi a všem stínovým zpravodajům My potřebujeme dohodu na konci tohoto měsíce v trialogu. Děkuji, to je velice zajímavá zpráva od vás a stínových zpravodajů. Já chci eh, mm, to velice ještě zdůraznit, co bylo řečeno. Měla to být jenom zpráva pro výbor o situaci. A vzhledem k tlaku toho mm, plného kalendáře, máme 20 dnů, abychom ten tri- trialog dokončili, tak aby byla možnost, eh, abychom to úspěšně ukončili s pozitivním hlasováním v březnu. Já tedy děkuji zaměstnancům za tu práci, všem stínovým zpravodajům Aně Gomez. Všem děkujeme, ale chceme, zajistit. Ano, byla to taková přetahovaná, velice dlouhá přetahovaná. My tu eh, práci děláme již leta. Od té doby, co komise převzala iniciativu, z dobrého důvodu, protože jsme eh, projednali všechna témata, jak technicky, tak politicky. Eh, systém kaskádových víz, povinná se tomu pomáhají některé členské státy a vazby na readmise. Ale máme eh, nějakou rozumnou dohodu, eh, příležitosti kompromisu, které jsme přijali v prosinci. A nyní musíme odvést, udělat tu práci. A já děkuji za tedy ochotu, flexibilitu eh, ke kompromisům s radem, abychom mohli zlepšit mm, vlastně výsledek tohoto mandátu v této věci. Ano, my jsme se dostali dál s těmi humanitárními vízy. Dokončili jsme právní cesty do Evropské unie pro ty zoufalé lidi, kteří utíkají, tak abychom mohli zachraňovat životy a současně zůstat konsistentní s hodnotami, eh, které má zastávat Evropská unie. Děkuji. Děkuji. Jenom, no, no, děkuji, děkuji kolegům, všem kolegům. Ano, můžeme přejít teď k dalšímu bodu. Vidím, že zpravodajové přichází. Kolegové, další bod. Bod 8. Eh, takže to je eh, mm, eh, rekodifikace Evropská síť imigračních styčních důstojníků, takže a zpravodajka odchází. Cecil, it's your, uh, Cecil, Cecil, Cecilie, to je tvoje zpráva. You don't have to run, it's okay. Take your time. Běžet nemusíš. To v pořádku, no to je, teď jsme u tohoto bodu. I'll do my introduction. To zatím uvedu. Tady bych chtěl zdůraznit to, co řekl Juan Fernando, pokud jde o zaměstnance, stav. Ano, my teď, náš výbor vede velký počet trialogů zároveň a takže teď za rumunského předsednictví máme pouze 3-4 měsíce, takže proto ta kvalita práce je tak důležitá, i kvalita tedy mm, členů výboru, i stáfu. Ano, to je bezprecedentní kvalita práce, já to nepřeháním, eh, samozřejmě mm, vždycky mm. Takže vše, co se nám daří, tak to je díky kvalitě práce našich spolupracovníků. A to je evidentní. A to byl hezký obrázek tohoto. A teď můžeme tedy přejít k dalšímu bodu, Hm, což je velice složitá agenda. Je to Evropská síť imigračních styčních důstojníků, 177 e, posměvacích návrhů. Naší zpravodajkou je Cecil Kienge, která nám představí své názory k těmto pozměňovacím návrhům. Takže Cecilie, hm, takže máš slovo. A, hm, takže řekni nám, co si myslíš o těchto pozměňovacích návrzích. Děkuji, Klode já chci využít tohoto a poděkovat i stínovým zpravodajům za to, jak přispěli k návrhu této zprávy. A jak již mm, před chvílí jsem řekla, 177 posměvacích návrhů, pardon, mm, ano, 177 posměvacích návrhů politických skupin, my jsme pracovali, eh, technicky jsme projednávali a já eh, potvrzuji, že chci navrhnout eh, stínovým zpravodajům Eh, text, eh, se kterým budou souhlasit, který bude reagovat na jejich očekávání a tak, abychom všichni přispěli k tomu, že vytvoříme eh, mm, mm, funkční předpis, abychom efektivně mohli realizovat priority EU v oblasti migrace. A takže teď ty méně kontroverzní body, těmi začnu. Zde bych chtěla říci, že zde existuje velká konvergence, a to především pokud jde o definici a mm, mm, <clears throat> fungování tedy této sítě, to znamená, jak má fungovat řídící výbor a jaká by měla být participace a role Evropského parlamentu. Ještě ale zde existují věci, které třeba rozhodnout, to znamená, týká se to eh, zaměstnanců, stáfu. Zde chci, těch mm, úředníků, zde chci zúraznit základní koncepci. Na jedné straně je pravda, že eh, ti to mm, důstojníci, mm, to v podstatě eh, to jsou tedy úředníci, kteří mají monitorovat humanitární činnost ve třetích zemích, to je pravda, ale na druhé straně je pravda, že nenahrazují soudní orgány členských států v oblasti repatriací. Tudíž je důležité, aby eh, tyto osoby v kontextu svých kompetencí mohly poskytovat informace o humanitární situaci v dané zemi a mm, eh, i včetně těch retenčních zařízení. Proto je důležité, aby mezi těmito aktivitami podle článku 3 odstavec 4, tak aby tam mm, figurovalo to, že tito eh, styční důstojníci mají být eh, podporou, pomocí, a to nejenom v oblasti repatriací, ale i v oblasti činnosti spojené eh, s, mm, s, mm, s monitoringem nad těmito repatriovanými osobami v, v duchu spolupráce se stínovými zpravodaji. Já samozřejmě i hm, jsem, eh, hm, chci, abychom co nejdříve tedy jednali se komisí a radou a co nejdříve tento návrh přijali. Děkuji. Děkuji, Cecil. Máme zde celou řadu stínových, no, nevím, ale stále tady jsou. Natali, Natali? Ne. Roberta? Roberta ze paní Mussolini. No, jako první, EPP první. Já zde navrhuji, nahrazuji Alessandru Mussolini, která nemůže tady dnes být. Ona má za to, že imigrace a tito tedy eh, eh, důstojní, styční důstojníci musí být přidanou hodnotou k naší politice a za, tento účel se, za tímto účelem se domnívá, že je zde riziko v zemích původu a v zemích transitu a že to se, mm, to je zde riziko, že se to bude překrývat s činností příslušných evropských agentur, tam by mohlo jít k duplikaci. A proto cílem našich pozměňovacích návrhů je, aby chom tedy zde především mm, posílili tu roli na národních orgánů a ty, aby efektivně spolupracovali, tak aby nedošlo k mrhání finančními a lidskými zdroji. Také i trváme na myšlence, že těto styční důstojníci mohou poskytovat podporu v oblasti readmisí a návratu, v oblasti návratu a zde musí spolupracovat s příslušnými orgány té země, kde pracují a měli by hm, tedy dohlížet na, nad efektivnějším plněním naší politiky. Jako skupina my souhlasíme se zpravodajkou, že je třeba mít unikátní definici eh, tohoto styčného důstojníka, Ehm, mm, mm, mm, a ehm, podle té a zde, že Eh, v podstatě pokud budeme mít jasnou definici, tak tím povýšíme eh, symbolicky jejich roli. Ale je třeba, my zde máme pozměňovací návrh, kde my eh, sjednocujeme definice těchto styčních důstojníků tak, aby tyto osoby ale i samozřejmě podléhaly a podávaly zprávy tomu příslušnému orgánu, který je vystal. Tomu se zodpovídají. Dále i Evropská komise eh, nahrazuje zkrátit tedy ten, ten řídící výbor ze dvou let na jeden rok, to je důležité, s tím souhlasíme a samozřejmě musí se zodpovídat na evropské úrovni. Dále Stínová říká, že my jako EPP eh, chceme o tomto vyjednávat v spolupráce a konstruktivně. Děkuji, Roberto, a za Alde Natalí. Eh, Děkuji. Já chci říci, že moje frakce eh, vítá to, že se pokračuje v činnosti eh, na této agendě a mm, i mm, chceme zde uznat práci Cecilky Jenge, protože je to těžké, ale i mm, pracuje velice konstruktivně. Je to citlivé téma. My zde máme celou řadu pozměňovacích návrhů, samozřejmě my na ní budeme nadále pracovat. E, většinou jsou už dobře integrovány v kompromisu a hlavní cílem naší frakce je právě zajistit e, postoj Evropského parlamentu tak, abychom respektovali základní práva. O tom hovořili i kolegové, základní práva osob, tedy migrantů a především konkrétně dětí, nezletilých osob bez doprovodu či s doprovodem, poněvadž zde neseme větší odpovědnost vůči nim. Také i to eh, je obsahem kompromisu, které eh, upravují ochranu těch tzv. zranitelných skupin osob. Za druhé, je třeba, abychom postupovali efektivně, to je pravda. Zde se hovoří v tomto návrhu o různých typech eh, těchto styčných důstojníků eh, v této rekodifikaci, eh, kteří budou provádět různé úkoly a samozřejmě mm, podle svého vzdělání i podle své zkušenosti budou plnit ty úkoly. Samozřejmě takový styční důstojník, který je třeba z policie, tak asi ten nebude provádět úkoly, které se eh, v podstatě vůbec této tematiky, tedy policejní, netýkají. Spíše bude se zabývat otázkami bezpečnosti. Tudíž, a já myslím, že k tomu se dostaneme, rádi bychom, aby nedocházelo k duplikacím a k nějakým zbytečným školením. Třeba mm, především eh, pokud to bude školení, které bude organizovat ten Evropský eh, mm, sbor eh, pro ochranu hranic a podobně. Takže zhruba řečeno, to je to, co nám leží na srdci, ale vím, že nás čekají různé schůzky Mm, a ty otázky, které zmínila Cecil, které třeba vyřešit, jsou spíše politického charakteru, nikoli technického, a to se vyřeší příští týden. A moje frakce samozřejmě eh, tuto, tento návrh vítá velice vstřícně. Děkuji Natalii a já se omlouvám, pan Jurko, já jsem vás neviděla, neviděl, že jste také stínovým, takže prosím za EKR. Eh, děkuji bardzo. Já vám děkuji. Samozřejmě eh, podpořím eh, všechny kroky, které budou směřovat k účinné ochraně hranic a, a eh, v prevenci nelegální migrace. Ale znepokojení naší frakce vypovávají některé pozměňovací návrhy, které chtějí využít tuto zprávu k propagaci legalizace nelegální migrace nebo k málo odpovědnému rozšiřování principu spojování rodin. Veškerá eskalace, pokud jde o, o imigraci, nakonec a, a, a, vlastně eh, spočívá v, eh, těch, v podpoře těch nejzranitelnějších eh, k zůstání v dané zemi. Mm, abychom neměli přijímat takové kroky, které takovéhle fenomény budou vyhrocovat. Přikládáme velkou váhu pozměňovacímu návrhu, který předkládáme, a sice že eh, sklony eh, členských států k nechránění hranic jsou útokem na eh, zásadu právního státu. Je třeba chránit se hranice, žádná ideologie, žádný zahraniční tlak, politické sugestie nemohou přimět státy k tomu, aby nevykonávaly své závazky. Hm. Právo má mm, právo káže chránit eh, občany a když je nechráníme, tak nevykonáváme právo a také nechceme, aby eh, styční důstojníci byli v podstatě eh, mm, takovými aktéry migrace do určité země. Oni by měli podporovat činnost těch zemí a ne ji narušovat. A potom máme otevřený přístup k eh, tomuto dokumentu, eh, podměný eh, tím, jestli toto naše stanovisko bude seriózně přijato nebo vzato v úvahu. Ale tady si uvědomí, že nejde o politický spor mezi jednotlivými stanovisky, tady jde o efektivní ochranu lidí, jak občanů našich zemí, našeho společenství, tak o vytvoření podmínek, které, za kterých mohou ti, kteří to opravdu objektivně potřebují, přicestovat do našich zemí. Děkuji a teď Marie Kristin Veržia. Já chci nejprve poděkovat Cecil, poněvadž to udělala obrovskou práci a v podstatě já víceméně s tím návrhem souhlasím i s těmi kompromisy. Nicméně pár bodů, kde nesouhlasím. Vím, že asi to nebude zakomponováno do návrhu, ale chci to tady přednést. Samozřejmě migrační otázku nelze pojímat ideologicky dobře a Eh, přistupovat ke všem migrantům stejným způsobem. No já, mě, tedy, já se divím, že tady polský poslanec nám tady dává lekce, když Polsko odpovídá za 60% eh, ekonomické migrace zde v EU. Takže já bych ráda, aby i Polsko respektovalo eh, protože to je první země, která produkuje ekonomické migranty. A takže tady musíme hovořit o migraci ze e, širokého pohledu. Máme na to přece důkazy od Eurostatu. A migrace, to je holistická otázka, to všichni víme. To znamená, že to nejsou jenom nezákonní migranti přece a e, role těch mm, styčných důstojníků je přispívat k prevenci a k boji proti takzvané nezákonné migraci v pořádku, ano, ale máme ale i řídit legální migraci. A řídit legální migraci, no to znamená i mm, e, starat se o imigranty i emigranty. To znamená nejenom o, e, takže jde i o vnitřní státy EU, takže pozor na to, i toky se nám zvyšují. Například e, mm, zde Azie zvyšuje co nejvíce migraci přece. 20% migrace, ale zákonné migrace je z Asie přece. A to není kvůli konfliktu na Středním východě, protože hlavní zdrojové země jsou Číňané a Indové. Takže prosím vás, eh, přestaňme říkat takové pitomosti na toto téma, a, eh, takže nedávejte nám žádné lekce. To se mi nelíbí. Já bych ráda, abychom měli globální vizi i k té síti těchto důstojníků a respektování základních práv. To, je, to musí být efektivní. Všichni migranti přece mají svá práva a všechny státy mají mezinárodní závazky a musí zde být rovnováha a ti styční eh, důstojníci eh, eh, musí tedy dbát na to, aby se to všechno respektovalo. Vím, že ale ty situace jsou komplikované. Já bych ráda, aby ti styční důstojníci, a já vím, že Cecil a Natalí jsou na to velice citlivé, abychom je netransformovali náhodou na e, e, agenty bezpečnostní politiky. Na, na místo politiky mezinárodní spolupráce. Takže tady si myslím, že to role, jejich role není. Hmm. Takže je třeba, abychom pracovali na celé řadě otázek eh, a je třeba, abychom eh, se nenechali unášet pouze tou cestou eh, nezákonné migrace, eh, když vím, že některým to leží speciálně na srdci. Ale když tedy přijímáme legislativu přece, tak to je na dlouhou dobu. A takže vize migrace by měla být holistickou vizí, která vezme do úvahy všechny parametry. Um, Dobrá, mnohokrát děkuji, kolegové, vím, eh, že v 11 budeme hlasovat, takže musíme trochu eh, zrychlit. Eh, Tam je trochu chyba a jedu pomaleji. Takže Cecil, máte nějaké závěrečné připomínky k téhle věci? Claude. Děkuji, Claude. Já chci poděkovat všem kolegům, Eh, kteří přispěli svým způsobem k této práci a mm, eh, my jsme, já jsem vzala do úvahy mnoho pozměňovacích návrhů, jenom chci zopakovat, stejně jako většina kolegů, ta v podstatě s tím souhlasí, nesmíme transformovat tuto práci, tedy eh, tu síť mm, v nějakou ideologii. Ne, je třeba, abychom byli konkrétní a snažili se Eh, přece přispět k řešení migračního jevu, což je jev, ke kterému je třeba přistupovat holisticky. Děkuji. Thank you for your hard work on this. Já mnohokrát děkuji eh, za tu eh, občinnou práci v této věci a přeji vám všem hodně úspěchů, kolegové. Vím, že ještě několik z vás by rádo vystoupilo k této věci, ale prosím pomozte mi, protože budeme hlasovat v 11 a ještě máme dvě věty a je čtvrtek, takže prosím, pomozte mi v tomhle. Děkuji. Naštěstí eh, další věc je moje zpráva, takže já to vezmu eh, rychle. Jedná se o bod 9 <clears throat> uvedení třetích zemích, jejichž eh, státní příslušníci musí mít eh, víza při eh, překračování vnějších hranic, pokud jde o vystoupení Británie z Unie. Tohle je nezbytné k úpravě unijního práva na Brexit, ať už k tomu dojde kdykoliv. Jde prostě e, o to, e, až e, britští občané nebudou předmětem výzvé politiky. Prostě komise navrhuje, aby britští občané byli vyloučeni z výzových požadavků při cestování krátkodobém do Unie. Mechanizmy reciprocity jsou stanoveny v C539 2001, pokud tedy Británie nezavede Eh, výzvé požadavky proti eh, jedinému členskému státu. A bude to uplatňovat eh, v nadcházejících od 30. března 2019. Já v své zprávě navrhuji přímo tento návrh komise bez pozměňovacích návrhů. Máme tady celou řadu stínových zpravodajů. A je tady jeden z nich. Pokud si chcete eh, vzít eh, slovo, tak, eh, tak učiníte. Martina Anderson je zpravodajka GUE a je tady a potom Dan Dalton. Takže nejdříve Martina, a jestli mohu, jako s tím zpravodajka, nebo Dane, a vy jste s tím zpravodaj? Tak Martina a potom Dan. Já souhlasím s tím, co říkáte občané z Británie a z eh, Severního Irska by měli být vyloučeni z eh, vízové povinnosti přicest do EU na krátkou dobu. Chci kolegům připomenout velkopáteční dohodu a, a to, že eh, poslanci Evropského parlamentu se zavázali chránit ve všech ohledech a jde o to, aby evropská integrace v nějak toto dohodně ohrozila A takže je třeba se zaměřit na to, abychom měli co nejlepší ochranu a potřeb a lidí na severu Irska. Jak víte, tak podle velkopáteční dohody jsou eh, oprávněni mít irské a britské občanství a takže pokračování eh, práv eh, irských občanů na severu, kteří vzhledem k velkopáteční dohodě a v následující e, ústavě e, mohou být e, deklarováni jako jirští občané. Musíme, musíme k tím hovořit, o nich hovořit jako o občanech EU žijících na severu Irska. A občanství jedna ze tří oblastí, které se řeší v rámci Brexitu. Irští občané, eh, kteří, jsou, eh, mm, kteří tam eh, žijí na severu Irska, tady nejsou pokryti, takže to bezvízové cestování by se mělo týkat i těchto lidí a já s vámi budu spolupracovat jako zpravodajka na takto. Děkuji, Martino. Dane. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s vaším názorem v této věci. To je jiný smysluplný přístup, který můžeme zaujmout a myslím si, že to odstraní eh, řadu obav, eh, kterou lidé které lidé vyjadřovali během Brexitu. Je to smysluplný eh, přístup, určitě je podporujeme a název, názor v Londýně je obdobný. Jde o reciprocitu. Tak to je vždycky uvíz. Bezvízový styk je, myslím, úplně to tež v Londýně Jenom eh, chci eh, připomenout eh, kolegyni, která právě hovořila, že velkopáteční dohoda také stanoví, že nebudou žádné překážky mezi Severním Jirskem a Londýnem a to také musíme mít na paměti. Já bych řekl, že podívejte se, jakou máme konstruktivní debatu, ale to by mohla být vlastně o čemkoliv. Děkuji vám. Tak také bych eh, řekl, eh, že tohle nevylučuje eh, žádné další otázky, které se týkají ochránění práv, které už jsou v té dohodě o odstoupení. A děkuji poslancům, kteří vysvětlili, proč je to smysluplné. Pan Jorko, vy jste možná chtěl hovořit jiné věci, nebo? K tomu, k tomu předchozímu, nebo? Prosím. Ne, chtěl jsem akorát poukázat na to, že eh, právo na odpověď eh, poslance zmíněného v debatě je eh, právem podle jednacího řádu a já podle zásady, kterou jsem zmínil v předchozí debatě, jsem nevyžadoval nějakou mimořádnou, eh, eh, mimořádné právo, ale podle jednacího řádu nelze eh, poslance zbavovat právo vystoupit, když byl zmíněn. To, že si vezme slovo, není otevíráním přeci nového kola. Vždycky má dostávat slovo v rámci toho jednacího kola, kde byl zmíněn. Tak tady jde o to, že paní Verževa zmínila, abyste na to eh, reagoval, takže děkuji. A omlouvám se, eh, pokud jsem to eh, přerušil, šel jsem dál, ale máte pravdu. Ohledně tohoto neformálního postupu. Takže teď máme tady lhůtu pro podání pozměňovací návrhy, pozměňovacích návrhů. Je to 16.16. 16. Děkuji tedy eh, všem, kdo se zúčastnili. Jako vždy eh, velice komplexně. Takže před hlasováním tady máme ještě jednu věc. A ta poslední se týká bojů 11 a 12 tedy. Zpravodaj je pan Ungureanu a jedná se o dohody mezi EU a Brazílií. Jsou to dva návrhy, pane Ungureanu. Se zpravodajem k oběma věcem a poprosím vás, abyste stručně vysvětlil tyhle dvě věci. Máte slovo. Um, Děkuji, pane eh, předsedo. Dva návrhy týkající se Eh, rozhodnutí rady, eh, které upravuje dohodu mezi EU a Brazílií, krát, eh, Brazílii tedy krátkodobých vízech pro držitele běžných pasů a diplomatů nebo oficiálních úředních pasů. Maximální trvání je 90 dnů, tedy v, během období 180 dnů. E, to e, trvání je ve dnech, ne v měsících od data prvního vstupu, což vyvolává nej, nejistoty a to vypadlo z té definice. S ohledem na implementaci nové definice krátkodobého pobytu v červenci 2014 komise přijala doporučení rozhodnutí rady, které autorizuje otevření jednání pro změnu těch krátkodobých, té výjimky z krátkodobých víz nebo rušení krátkodobých víz. Rada to může přijmout pouze, pokud parlament dá souhlas. Jako zpravodaj samozřejmě doporučuji, aby parlament dal svůj souhlas e, Zavření obou dohod. E, ještě jedna věc. Ještě nemáme oficiální legální požadavek Eh, z rady a bez toho ten postup je pozastaven. Takže bych eh, chtěl vědět, co je nového, jaká je situace eh, mm, této dlouho očekávané žádosti. Děkuji, pane Iguanu. Ungranu, jsou nějaké žádosti o diskusi? Pokud ne, tak Lhůta je 14. pro pozměnice 14. ledna. Děkuji, pane Ránu, za vaše vysvětlení a eh, hlasovat budeme v 11, kolegové. Takže uděláme pauzu do 11 hodin. Děkuji vám.

Colleagues, uh, take your seats for the votes and it's all electronic, so please have your card if you don't... Kolegové, prosím, připravte si své karty, pokud uh, uh, nemáte tedy. Um, tak se musím posaďte. Um, vám chci poděkovat všem, kdo jste se podíleli na tomto rekordním počtu trialogů našeho výboru, všem personálu, všem um, dalším zaměstnancům, všem kolegům a je to skutečně bezprecedentní množství práce, které před eh, no, příští tři až čtyři měsíce máme. Takže pokud se všichni posazení, usazení, tak budeme pokračovat. Ehm, první hlasování je eh, za rozpočet agentury eh, finanční rok 2017. Spravodajem je pan Franz. A ehm, chcete si vzít slovo před hlasováním, pane Franz? Pokud ne, tak můžeme hm, hlasovat. Takže budeme hlasovat. Kompromis 1, otevírám hlasování. Končím hlasování. To je přijato. Kompromis 2. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Eh, pozměňovací návrh 6. Zavírám hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 3. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Eh, přijato návrh 10. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je přijato. Mm, závěrečné hlasování jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je přijatož. 43 hlasů pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. A přejdeme k dalšímu hlasování. Pan Franc, implementace rozpočtu agentury Europol. Kompromis 1. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Mm, návrh 2. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je tedy návrh 2, pozměňovací návrh 2. To je přijato. Jaký byl problém? Já jsem s tím měl problém, ale tady nějaký obecný problém. Já mám mnoho problémů, to je jenom jeden z nich. Kompromis dvě. Otevírám hlasování. Končím hlasování je Přijato. Návrh 6. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To zamítnuto. Návrh 7. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je také přijato. Kompromis 3 otevírám hlasování. Končím hlasování. To přijato. Návrh 11. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Závěrečné hlasování jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. To přijato 43 hlasů, 2 proti, 1 zdržení. Další, pan Franz Eurojust. Pozměňovací návrh 1, otevírám hlasování. Končím hlasování. To přijato kompromis 1. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5. vyvírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Závěrečné hlasování jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To přijato 43 hlasy 2 proti 1 zdržel. Přejdeme k dalšímu bodu, pan Franc, to je Frontex. Kompromis 1, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 2, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 10. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Návrh 11. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 15. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 16. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Závěrečné hlasování jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. To přijato 42 eh, hlasů, 2 proti, 3 se zdrželi. Mm, pan Franz, agentura pro základní právo, pozměňovací návrh 1. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 1. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis 2. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Návrh 8. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 9. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 10. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 11. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Také přijato. E, závěrečné hlasování jmenovitě. Končím hlasování. Je to přijato 42 hlasů, 3 proti 1 zdržel. Další bod je Evropské monitorovací centrum pro drogy a závislosti. Pan Franz, pozměňovací návrh 1, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh dvě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh tři. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Také přijato návrh čtyři. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. A závěrečné hlasování jmenovitě. Otevírám hlasování. It's closed. And that's carried 43 votes. Je to přijato 43 hlasy pro 2, proti 1 se zdržel. Poslední je pan Franz Sepol. Pozměňovací návrh 1. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Dvě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis jedna. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 6. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto návrh 7. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Návrh 11. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 12. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Také přijato. Závěrečné hlasování jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Dobře přijato. 45 hlasy, 2 proti, nikdo se nezdržel. Evropská eh, kancelář pro podporu azylu, pan Franc. Eh, návrh 1. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dvě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Tři. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Čtyři. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pět. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Šest. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Sedm. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Osm. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 12. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To přijato. Jmenovitě. Závěrečné hlasování. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato 42 hlasů, 2 proti, 1 se zdržel. EU Lisa, Fran, Franc, e, identické návrhy 1 a 2. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ne, 4, 3, e, pardon, otevírám hlasování. Končím hlasování. To zamítnuto. 4. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pět. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To zamítnuto. Kompromis jedna. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Návrh 8. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis 2. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 18. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Také přijato. Závěrečné jmenovité hlasování. Um, ehm, takže tam skončím hlasování. Přijato 44 hlasy, 3 proti, nikdo se nezdržel. A přejdeme k Evropské evropskému eh, eh, no, eh, ochránci dat, poměrnic 1. A ah, to je. A ah, hlasujeme o tom, ten návrh? Nemusíme, pokud nechcete. Já nevím tedy. Chcete hlasovat? Taková kaf, jako z kafky. Prostě hlasujte, prosím. Návrh jedna, Otevírám hlasování. Nevím, co tedy dělat. Končím hlasování. Je to přijato. Chuj proč. Návrh dvě, Otevírám hlasování. Končím hlasování. to přijato. Návrh 3, otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Návrh 4, otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. A závěrečné hlasování jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 43 hlasů, 3 proti 1 se zdržel. Poslední, mm, to je Komise a výkonné agentury pro změňovací návrh 1. Otevírám hlasování. Pan Bony, prosím. My jsme hlasovali o odstavci 4, jsem udělal chybu. Moje je, já, mm, uh, hlas byl mínus, ale já jsem tam dal plus, takže prosím písemně. Ovlivní to výsledek? Ne. Takže to prosím dejte písemně, pane Buny. Dáme to do zápisu. Bude to tedy, když to dáte písemně, tak to bude do zápisu, ale výsledek to nezmění. Půjdeme tedy k eh, komisi a exekutivním agenturám. Návrh 1. Takže znovu budeme hlasovat. Návrh 1. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis 1. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 7. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 8. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Závěrečné hlasování jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 44 hlasy, 3 proti. Nikdo se nezdržel. Gratuluji panu Francovi za práci na všech těchto tématech. Uh, Kolegové, budeme pokračovat s dalším hlasováním, což je implementace ustanovení o evropském občanství. Naším zpravodajkou je paní Martina Andersen. And- Martino, chceš si vzít slovo? Ne, takže můžeme hned hlasovat a návrh 37, zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnout. Eh, návrh 38, zahájím hlasování. Končím hlasování. Přijat 36, zahájím hlasování. Končím hlasování. Přijat 40, eh, zahájím hlasování. Končím hlasování. Přijat kompromis 6, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat kompromis 7, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat návrh 50, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 57. za hlasování. Končím hlasování. Přijat. 51. za hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 8. za hlasování. Končím hlasování. Přijat kompromis 9, za hlasování. Končím. Přijat 55 za hlasování. Končím. Přijat 58 za hlasování. Končím. Přijat. 61 za hlasování. Končím hlasování. Přijat. 68 za hlasování. Ne. Omlouvám se. Kompromis 10. Celý kompromis 10 za hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 68, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 11, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 75, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Citace. Číslo jedna. Zahajuji hlasování. Aha. Unblock. Chcete hlasovat unblock 1 až 7. Zahajuji hlasování. 1 až 7. Končím. Opravdu si to řekl Tomáši, děkuji. Přijato. Kompromis 1, mm, to jsou úvodní ustanovení, za hlasování. Končím. Přijato. Návrh 12, za hlasování. Končím hlasování. Ne, Také přijato 13 za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 19. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto 21. Zahajuji hlasování. Ne. Unblock nelze. 21. Zahajuji hlasování. Končím. Přijat 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 25. Zahajuji hlasování. Aha. Já se omlouvám. To jsme mohli udělat unblock. Aha. Ne, ne, nemohli. Končím hlasování. Přijato. Hmm, kompromis 3. Zaj hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Zaj hlasování. Končím. Přijato kompromis 5, za, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 29, za hlasování. Končím hlasování. Přijato. A takže nyní závěrečné hlasování, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ano, 40 hlasů pro, 7 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji. Blahopřeji zpravodajce Martina. Martino, blahopřeji. Aha. Je menší. Ano, prošlo to. Blahopřeji zpravodajce. A nyní se dostáváme k dalšímu hlasování, což je pan Mamikins marketing a používání výbušnin, prekursorů výbušnin a obchodování s nimi. Pane Mamikinci, chcete slovo? Ne, hned budeme hlasovat. To, což je pouze jedno hlasování, takže jednoduché. Zahaju hlasování. Aha, omlouvám se, než budeme hlasovat. Takže za hlasování. Končím hlasování. Přijato 45 hmm, pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji. Blahopřeji Andresovi. Takže první trialog se má konat 21. ledna. A nyní se dostáváme k implementaci ustanovení smlouvy v oblasti posílené spolupráce. Tomáš Štechovský. Tomáši, můžeme hned hlasovat, nebo chceš slovo? Takže dobře. Děkuji kolegové, já chci všem poděkovat a přeji vám šťastný nový rok a můžeme hlasovat. Okay, that's, uh... Děkuji, dobře. Tak to bylo velice inovativní, děkuji. Ano, ano, aspoň jsem měl možnost si, na, při, eh, si nalézt seznam. Návrh 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto Kompromis 1. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijato. 14. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 15. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijato 16. Hm, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A návrh 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 21. Zahajuji hlasování. Aha, 19, 19, omlouvám se, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnuto. 22 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 27 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 28 za hlasování. Aha, 28. Dobře, všichni odhlasovali, končím hlasování. Zamítnout, eh, omlouvám se, 29, zahájím hlasování. Končím hlasování. Zamítnout, eh, kompromis 2, hm, zahájím hlasování. Končím hlasování. Přijato. 32. Zahy hlasování. Končím hlasování. Přijato recitály číslo 1 Zahy hlasování. Končím hlasování. Zamítnut kompromis 3 Zahy hlasování. Končím hlasování. Přijato návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut návrh 6. Zahajuji hlasování. Končím zamítnut. E, návrh 8, zahy hlasování. Končím. Zamítnut 9, zahy hlasování. Končím hlasování. Zamítnut 10, za hlasování. Končím a také zamítnut. A nyní závěrečné hlasování jmenovitě, za hlasování. Končím hlasování. Přijato 36 pro, 6 proti, 3 se zdrželi. Blahopřeji zpravodaji. Okay, we come to our next vote. A teď máme další hlasování, což je implementace listiny základních práv EU a v Evropském institucionálním rámci zpravodajem je pan De Jong. Denisy, chceš slovo? Ne? Dobře, takže můžeme hned hlasovat. A návrh 19. za hlasování. Končím hlasování. zamítnut 20, 21 jsou totožné, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnutý návrh 22, zahajuji hlasování. Končím. Zamítnutý 23, zahajuji hlasování. Končím. také zamítnuty. A kompromis 2, za hlasování. Končím. Přijat kompromis 1, za hlasování. Končím hlasování. Přijato 29, za hlasování. Končím hlasování. Přijato. 33. Zahy hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 34. Zahy hlasování. Končím hlasování. Přijato. 35. Zahájím hlasování. Končím. Zamítnuto. 36. Zahájím hlasování. Končím. Zamítnuto. 37. Zahájím hlasování. Končím. Přijato. A návrh 30. Ne, ne. Ne, nyní kompromis 3. Kompromis 3. Končí masování. Přijato. No a nyní se dostáváme k návrhu 44. Končí masování. Přijato 45. Zahlasování. hlasování. Končím. Přijato 46, za hlasování. Končím hlasování. Přijato 48, za hlasování. Končím hlasování. Přijato 49, za hlasování. Končím hlasování. Přijato 50. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijato 51. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 52. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijato 53 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 54 za hlasování. Končím hlasování. Přijato 55 za hlasování. Končím hlasování. Přijato 57. Zahaj hlasování. Končím. Zamítnuto. Kompromis 4. Zahaj hlasování. Končím. Přijato návrh 63. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 64 za hlasování. Končím. Přijato 65 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 66 za hlasování. Končí. Zamítnuto 67 za hlasování. Končím. Přijato. Citace 1 až 4 amblok? Ano. Ne. Návrh 1 za hlasování. Končím. Přijato dva Zahaj hlasování. Končím. Přijato tři Zahaj hlasování. Končím. Přijato čtyři Zahaj hlasování. Končím. Přijato recitály o odůvodnění body 5 za hlasování. Končím. Přijato 6 za hlasování. Končím. Přijato 7 za hlasování. Končím. Zamítnut 8 a 9 jsou totožné za hlasování. Končím. Zamítnuty 10 za hlasování. Končím. Zamítnuto 11 a 12 jsou totožné, za hlasování. Končím. Zamítnuto 13 a 14, totožné. Se hlasování. Končím. Také zamítnuto 15, zahaj hlasování. Končím. Přijato 16, zahaj hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 17. Za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 18. 18. za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 39 pro, 8 proti a nikdo se nezdržel, takže blahopřeji zpravodaji. Uh, and the next one is the report of Mrs. McAvey. Paní McAvey šetření eh, Evropským úřadem eh, pro podvody OLAF, pokud jde o, o eh, t, ustavení Evropského mm, <clears throat> veřejného žalobce a jeho kooperace, spolupráci s OLAFem. Paní Makovej, děkuji vám. Nejdříve bych chtěla poděkovat kolegům a spolu s pravodajům. Je velice důležité vyjasnit vztah mezi EPPO a OLAFem abychom eh, se vyhnuli vzájemným překryvům. Tak, aby eh, ta práce EPPO byla opravdu eh, efektivní. To znamená, že jde o úpravu pravidel práce OLAFu tak, aby to bylo sladěné s prací EPPO. Děkuji vám. Děkuji vám. Takže budeme hlasovat pozměňovací návrh 51 a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato Na 59 zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Zabít to 63 za hlasování. Končím hlasováním. Přijato 64 za hlasování. Končím hlasováním. Přijato 65 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 66. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 67. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 69. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 70. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. 72. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 73. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 76. za vyhlasování. Končím hlasování. Přijato 77. za vyhlasování. Končím hlasování. Přijato 78. za hlasování. Končím hlasováním. Přijato. Kompromis 6a. Zahajuji hlasováním. Končím hlasování. Přijato. 82 zahajuji hlasováním. Končím hlasováním. Přijato. 81 zahajuji hlasováním. Končím hlasováním. Zamítnuto 83. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 84. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 85. za hlasování. Končím hlasování. Přijato 86. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 87. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 91 a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Mám přijato. 94. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Přijata. Kompromis 8a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 97. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 98. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 102. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Patnáct. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 107. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 108. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 113. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 114. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 115, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 116, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Uh, úvodní ustanovení 20, uh, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 24, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 25, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 1, zahajuji hlasování. Končím hlasování je to Kompromis 2. její hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 35. za její hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. za její hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také přijata pozměňovací návrh 40. a Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 41. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. 42. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. 43. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato 44, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 45, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 46, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 47. a Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. přijato 50 za hlasování. Končím hlasování. A to bylo také přijato. Závěrečné hlasování po jménech zahajuji teď. Končím hlasování. Přijato 40 hlasy pro, 4 proti a jeden se zdržel. Blahopřeji zpravodaji. Máme tady ještě poslední eh, eh, záležitost a to je jedineč, jediné hlasování boj eh, s podvody a paděláním bezhotovostních platebních prostředků. Spravodajka je Silvina Ivon Kaufman není přítomna. Takže budeme hlasovat eh, o tomto textu uzavřeném eh, na meziinstitucionálním vyjednávání. Jediné hlasování zahajuje teď. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Přijato 45 pro, 1 proti a nikdo se nezdržel. Mnohokrát vám děkuji, kolegové, za trpělivost. <clears throat> A to je konec hlasování samozřejmě. A tak je to konec eh, zasedání. Ještě někdo něco nebo různé? Ne, takže příště se sejdeme 23. ledna. Děkuji vám, kolegové, a přeji pěkný víkend.